Colleghi, kolega Lunaček. Kolegové, kolegyně Lunáček. Eh, vi ricordo. A připomínám eh, změny v programu zítřejší schůze 13. července. Proběhnou změny. Takže výměna názorů s panem ministrem zahraničí Turecka Ahmed Davutoglu. To jsme plánovali původně Allora riprendo. Colleghi, Kolegové, připomínám změny, ke kterým došlo v programu zítřejší schůze 13. července. Výměna názoru s tureckým ministrem zahraničí Ahmedem Davutoglu. To se plánovalo na 16.15 a eh, Mahmud Džibril, který je předseda výkonné rady, Eh, národní přechodné eh, rady eh, Libie, takže to tedy proběhne potom. Potom máme zde pana Bernardina Leona a to nebude. To odložíme po dovolených, protože nemohlo, nemohl, nebyl k dispozici, takže nemám žádná další sdělení a proto přejdu ke třetímu bodu, což je volba nového místopředsedy. Připomínám, že po demisi kolegy eh, Dominika Bodyho skupina EPP nominovala za něj jakožto třetího místopředsedu eh, zde hm, hm, přítomného Tokia Saifi, jediný kandidát na post místo předsedy, třetího místo předsedy, takže pokud nejsou námitky, tak můžeme zvolit aklamací třetího místo předsedu. Dobře. Vzhledem k jednomyslnému souhlasu, tak já bych rád tedy eh, vyzval eh, kolegyni Saifi, aby Eh, tedy místo předsedkyně, aby přišla na pódium za předsednický stůl. A nyní veřejné slyšení nás čeká na téma zahraniční politika EU vůči zemím BRICS a e, dalším podobným rostoucím mocnostem, jaké jsou naše cíle a jaké jsou naše strategie. Chtěl bych e, vyzvat zpravodaje, aby se usadili, posadili ke stolu, protože e, krize v Libii a setkání eh, se státy BRICS v Číně, to nám vše ukazuje, že tyto země nejenom jsou důležité ekonomicky řečeno, ale vlastně i jsou to mm, významní političtí aktéři. Eh, a eh, takže Eh, analýza zahraniční politiky vůči těmto zemím je něco, co já myslím je více než aktuální. Připomínám, že dnešní slyšení jsme zorganizovali s cílem připravit zprávu z vlastního podnětu, kterou eh, má v gesci pan zpravodaj i Sarius Volský. Bohužel ale onemocněl, takže se nemohl dostavit na tuto diskuzi a budeme tedy pokračovat, ale i tak, i bez něj. A <clears throat> pan Sarius Volský požádal sekretariát, aby poznamenal a zaznamenal všechny ty příspěvky, které potom on zohlední. My zde hm, Máme zde pět hostů, které chci přivítat. Je to pan profesor Alfredo Valadao, který je tady na této straně. Děkuji a který je šéfem katedry pro Mercosur na Institutu politických studií v Paříži. Druhý zpravodaj je Andrew Small. Andrew Small, ano, který je vědec eh, v German Marshall Fund ve Washingtonu, potom Enrique Mora Benavente, ten je zde, který je ředitelem na španělské ministerstvo zahraničí pro politické plánování. A potom je tady pan Cyril Nan, je zde, který je ředitel pro azijské záležitosti na německém ministerstvu zahraničí a nakonec Viorel Istisio Jaja Budura. Já se moc omlouvám za výslovnost eh, eh, eh, z ředitelství pro Azii z Evropské služby pro vnější činnost. My si vyslechneme pět zpravodajů, a, les organizujeme to ještě následovně. To znamená, Vyslechneme si první dva řečníky a poté mm, dáme prostor na vaše otázky či připomínky. Poté si vyslechneme eh, zbývající tři řečníky a zase případně dáme prostor na diskuzi. Eh, Dnešní program je nabitý, čeká nás i výměna názorů s, <clears throat> s, s zástupcem Iráku, kde eh, to je něco, co jsme plánovali na 17.30 až 18.30, takže prosím, z tohoto důvodu také řečníci mají více, nemají více než 10 minut a potom ještě eh, pro tu diskusi tak 17 minut, ale nejprve dám slovo panu profesorovi Valadaovi. Prosím, pane profesore, máte slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji za pozvání. A nyní přejdu do angličtiny. I'm Brazilian. Já jsem eh, Brazilec, takže já v tom eh, z té zkratce BRICS reprezentuju to BR. Takže bohužel nejprve musím říci tolik, že BRICS není politickou kategorií ale investickou, ale strategii pro investice, kterou Goldman Sachs vytvořil před deseti lety. Členy této skupiny, kterou vlastně nějak tlačí Brazílie, se snaží vybudovat politickou subjektivitu a chtěli eh, tam dodat také Jižní Afriku, aby dělali politicky korektní věci a aby tam měli i Afriku. Ovšem pravda je taková, že zatím v BRICS se jenom hovoří, protože nemají žádné pravomoce, aby vytvořili vytvořili společnou vizi, strategii, dokonce ani ne společné obrané stanovisko. Což ovšem neznamená, že každý z těchto států zvlášť se nestává daleko mocnějším. A v tomto smyslu navrhuji, abychom eh, vynechali eh, Rusko z toho, protože Rusko není eh, vynořující se, ale ponořující se supermnecnost. Takže bychom měli hovořit o BIC a ne BRIC, tedy bez R, bez Ruska. Eh, čili eh, Brazílie, Čína a Indie. Jsou to nové mocnosti díky ekonomickému úspěchu. Ovšem hospodářská moc vede i k vojenské a politické moci. Obě všechny tyto země teď zvyšují voječné rozpočty a zakázky

a všechny teď se stále více projevují jako vážní partneři na mezinárodních fórech. A také už začínají mít velký dopad na řadu strategických záležitostí, jako je klimatické změny, bezpečnost e, energie, e, e, potravin, námořní, námořní bezpečnost, udržování míru, intervence a dokonce i fungování OSN a dalších mezinárodních organizací organizací. Na, iniciativa Brazílie-Turecko, která se vztahuje k iránskému problému, sice nevyšla, ale zároveň to ukazuje ochotu těchto států řešit velké záležitosti. My všichni víme, že to bude stále těžší hledat víc multilaterální konsensus, který je zapotřebí k tomu, abychom mohli řešit velké světové problémy, aniž by spolupracovaly tyto velké velké nové eh, mocnosti a proto také eh, G20 se o to snaží. Velký problém ovšem spočívá v tom, že eh, BIC není homogenní skupina, protože podle toho, co se zrovna řeší, mohou mít úplně protichudné argumenty. Například Rada bezpečnosti OSN, Rusko a Čína ne vždycky jsou na straně Brazílie a Indie. Můžeme si definovat jejich postoj vůči mezinárodnímu uspořádání jak to řekl jeden z badatelů v Jižní Africe, jako lukrativní multilateralismus. Což vlastně znamená, že chtějí mít eh, větší hlas, větší slovo eh, v mezinárodních záležitostech, aby mohli eh, více úspěšněji hájit svoje úse definované národní zájmy, ale nejsou ještě ochotny přejímat odpovědnost za fungování a aktualizaci celého systému. To tedy znamená, že prozatím tyto státy mají spíše pravomoc veta, než aby konstruktivně se stavěly ke sdílení břemene. Problém je v tom, že big státy jsou velkými vítězi v globální ekonomice a při eh, fragmentaci eh, výrobního řetězce. V tomto smyslu mají také velký zájem na tom, aby se udržel nadále současný ekonomický pořádek a tím se spíše zbližují s eh, spojenými státy, který zaručuje tento pořadí, pořádek než v Evropské unii, co se týče všech významných věcí ohledně regulování globální ekonomiky a globálního systému. To ovšem zároveň také znamená, že velice závisí na tom, aby globální ekonomika a globální pořádek pořádně fungovaly, protože z toho vychází jejich eh, vzestupující politická moc. Uvedu jenom příklad. Jen Spojené státy před představují třetinu Eh, finální soukromé konsumpce. Evropa další třetinu a Čína na ní připadá 3% globální konsumpce, eh, spotřeby. Kdyby nemohla eh, vyhnevážet do Spojených států do Evropy, tak ten bicykl ekonomický by se zarazil. Ale problém je v tom, že veškerý tento růst přichází dnes od těchto nově se rozvíjejících ekonomik. Evropská unie a Spojené státy rovněž jsou teď na nich vysoce závislí. My totiž žijeme ve světě, kde jsou výrazné vzájemné závislosti. A to znamená, že jediné východisko je vzít země byk eh, vážně a přizpůsobovat se jejich zájmům. Příkladem je i nedávný problém, který Evropská unie měla s Čínou. Týkalo se to zdanění eh, CO2 pro letecké společnosti. Čína řekla, ne, když tohle uděláte, nebudeme už od vás kupovat Airbusy. Takže teď eh, už začínají říkat Evropské unie, jestliže chcete něco regulovat, tak se nás musíte napřed zeptat. Eh, žádné regulování bez konzultování. Tudíž BIC může být eh, řešením pro mnoho problémů, ale mohou být sami také problémem. že jejich eh, hospodářský růst eh, začne kolísat, k čemuž pravděpodobně dojde během příštích několika letech v Číně a v Indii, pak to bude mít nesmírně závažné vojenské politické důsledky v regionu, protože už je velké pnutí mezi čínskými nacionalisty a jejich eh, sousedy. A už eh, Indie už se přizpůsobila eh, obrané plánování na eventuální válku s Čínou a azijští členové Japonsko a Indie teď společně se připravují na to, aby vyváželi čínskou moc. Konflikt v Asii, mm, v pacifickém regionu by byl katastrofou nejen pro tento region, ale pro celý svět. V Atlantickém oceánu nemáme takovéto systematické hrozby.

ale eh, nebude žádná skutečná akce proti, dejme tomu, neza, e, e, propašování drog mezi Jižní Afrikou, Amerikou a e, Azií a e, Evropou, aniž by se to účastnila i Brazílie. A Brazílie bude hrát velice důležitou úlohu v zabezpečení potravin, energetických dodávek a v boji proti klimatickým změnám v příštích letech. BICS země nepředstavují zítřejší hegemony. Nikdo z nich si nepřeje prodávat, udávat nějakou alternativní vizi světa. Nech, nikdo nechce získat hegemonii ve světě, aspoň ne teď, nevím, jak to bude za 50 let, ale momentálně je tomu tak chtějí jenom to, aby eh, měli eh, možnost spolu rozhodovat eh, při významných věcech a přizpůsobovat pravidla hry, aby odpovídala jejich zájmům. A nakonec ještě řeknu tolik, že tyto nově eh, se rozvíjející státy jsou si perfektně vědomi toho, že pokud někdo není pozván ke stolu, pak je to proto, že je naservírován na stole, eh, aby ho ostatní snědli. Takže tradiční pocnosti musí toto akceptovat a eh, je třeba jim připomenout, že když člověk sedí u stolu, tak také musí nejprve to jídlo uvařit a pak umít nádobí. Děkuji mnohokrát. Děkuji a nyní si vyslechneme Andrew Smola. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Toto slyšení, myslím, je vynikající příležitostí pro to, abychom integrovaně se podívali na dopady eh, těchto ekonomických mocností mimo EU. Eh, ono, jak řekl předřečník, by nemělo smysl říci mít jednu politiku vůči státům BRICS. To nejde. Je třeba se ale podívat na některé horizontální průřezové faktory, které mohou pomoci tomu, aby Evropa formovala svůj přístup vůči těmto novým mocnostem a ne, aby měla nějaké tedy separátní ne, bez, eh, politiky, bez, jakéhokoliv vztahu vůči jednotlivým státům BRICS. Za prvé bych řekl, že Evropská unie má ústřední eh, roli eh, v tom rozdělení moci ve světě a eh, nicméně mm, zde se uzavírá to okno příležitostí, které jsme měli a v příštích letech je zde riziko, že Evropa bude strategicky odsunuta. Za druhé je zde taková společná hrozba, se kterou bojujeme Eh, a je zde tedy eh, to, eh, tedy to dědictví těch, toho minulého uspořádání těch takzvaných nezařazených států a je zde celá řada velkých výzev, a, mm, které ovlivňují naše vztahy s těmito mocnostmi. Závěrem je třeba se i zamyslet eh, na eh, eh, tuto strategii založenou na užším partnerství s těmito vlivnými státy, ale pořád ještě jsou to státy, které se rozhodují, jak strategicky se budou vyvíjet. A teď jde o to vůbec, zdali to budou země liberální a zdali e, e, chceme, jaký chceme mít tedy světový pořádek. Bude to pořádek, který bude nahrávat evropským hodnotám. A potom je to Evropa, která je eh, v té první linii, pokud jde o eh, rozdělení moci v Evropě. A samozřejmě je to i otázka evropské vize, jak ona bude vidět světový pořádek. A to je velká výzva, protože je zde různá konkurence, ať je to vojenská konkurence, strategická konkurence a eh, samozřejmě Evropská unie nejsou spojené státy. A nyní pořád ještě to všechno závisí na tom, jak ten globální systém bude vůbec propojen, jak budou fungovat globální trhy, transport, přepravní sítě, mezinárodní instituce a stabilita v klíčových regionech. A jsou to právě Evropané, které ne, příliš mnoho přispívají eh, tomuto, těmto veřejným statkům, ať je to humanitární pomoc, potravinová pomoc a podobně a mm, mm, pořád ještě nejsou žádné indicie, že by ty nové mocnosti také chtěly více přispívat. Dále je to i mm, eh, eh, to, že Evropa má tedy i technologický náskok a například eh, pokud jde o eh, evropské stíhačky třeba. Zde eh, kvůli tedy eh, evropskému embargu, tak třeba Čína si nemůže je pořídit. To má samozřejmě strategické dopady. Dále to také znamená, že Evropa hraje zásadní roli, třeba pokud jde o formování světových mezinárodních institucí, kdo tam bude zasedat a podobně a Evropa tedy ekonomicky, technologicky je lídrem, je lídrem pokud je o formování mezinárodních institucí a přispívá světovému veřejnému blahu. A my mm, bychom eh, měli tedy využít této pozice a snažit se formovat eh, tu, ten svět tak, jak si ho přejeme. A mm, eh, Výsledek je hm, ale jaký, že se oslabuje náš vliv eh, a to bychom mohli eh, změnit, ale jak jsem řekl, ta příležitost je menší a menší a je zde, eh, pokud budeme nečinit, je zde nebezpečí, že budeme odsunuti na druhou kolej. Země BRICS, jak řekl předřečník, jsou skupina velice různorodá a jsou zde další, které vznikají ve světě, které mají regionální vliv, světový vliv a které ještě se eh, eh, připojí, ať je to Jižní Korea, Mexiko, Indonésie a podobně, ty eh, zase tedy se, nebo Turecko například. A takže vidíte, že ta skupina bude ještě různorodější z řady důvodů, jak řekl předřečník, i Rusko asi tedy je stát sui generis. Eh, a eh, já se tedy také tím budu zabývat další ale je, že mají některé body společné. Čína, Indie, Brazílie, eh, většinou asi jsou mm, rozvojovými zeměmi, i když jejich váha je větší a větší, protože jejich HDP na hlavu tedy pořád ještě zaostává ale oni se budou neustále snažit a snažit a mm, pořád ještě ale na sebe asi nevezmou eh, to břemeno tedy eh, globální, ale budou řešit eh, hlavně své interní problémy. A potom je zde ta historie té politiky non-alignment, a mm, především eh, potom eh, se to bere do úvahy, když jde o různé intervence, uvalování sankcí a podobně. A mm, je třeba tedy změnit eh, myšlení, ale my zde vidíme spíše opak, protože Nelíbí se jim, aby byly pouze zemí typu plus jedna, takovým přívažkem západu a mají své různé zájmy a které se snaží tedy separátně prosazovat. Eh, na to se můžeme podívat eh, třeba v Barmě, v Libii, v Iránu. A jedna z hlavních otázek, kterou řešíme, zdali mm, mm, se to v čase vyřeší, zdali i když eh, my se snažíme tedy mm, pochopit jejich legitimní zájmy vzhledem k ekonomice, která u nich roste, tak je třeba, abych eh, tyto země se zapojily do toho multilaterálního pořádku. Velkým problémem je eh, Čína, protože tam samozřejmě máme velké zájmy, ale asi tam pořád ještě nedochází k velké konvergenci našich, eh, ho, našich hodnot, ať jde o stav lidských práv, ať jde o stav demokracie, právní stát a podobně. Ale vzhledem k té ekonomické a politické váze Číny, tak já myslím, že to je asi nejvíce problematická země v rámci skupiny BRICS. A i když eh, Čína třeba eh, v něčem s námi eh, souhlasí, tak jindy se chová spíše rezervovaně, jako jsme viděli třeba v, v, v Iránu a jinde. A, a jak tedy my se budeme snažit o větší konsensus a jak vytvoříme ten konsensus s těmito státy? Takže možná, že Eh, eh, náš postup vůči těmto státům nebo náš náhled na ně je třeba spíše tvrdý. A tyto eh, státy my chceme je přesvědčit, aby se přidali na naši stranu, aby tedy změnili svůj kurz, ale zatím je pravdou, že tyto státy nepřijaly ta důležitá strategická rozhodnutí, jak by měly a nejsou tedy podporovateli e, takového pořádku, ke kterému se hlásíme my ve světě. A nyní, abych se vrátil k té výhodě, kterou má Evropa. Jak jsem řekl, před námi stojí velká rozhodnutí, jak ovlivníme jejich rozhodování. Zde musíme přijmout vážné kroky a e, snažit se Snažit se tedy především pomáhat těm státům, které podporují eh, systém a mm, které jsou ochotné s námi eh, vytvářet eh, ta strategická, mm, technologická, politická partnerství a je třeba s nimi vést konzultace a snažit se i zohledňovat jejich strategické zájmy a potom vytvořit užší vztahy s novou generací jejich lídrů i když asi ty výsledky nebudou krátkodobé a nebudou vidět hned, ale mm, možná neuvidíme žádné výsledky ještě celou dekádu, protože tady je tolik konkurujících si eh, priorit eh, eh, v těch, těchto zemích a v našich sousedních zemích a některé mm, státy třeba jsou předmětem tedy našeho menšího zájmu a asi mm, nejlepší Eh, způsob, eh, jak eh, investovat a kam investovat do těchto států, je do těch skutečně těch států, které jsou ochotné se k nám přidat a změnit kurz, ať je to třeba Indie, Brazílie, Indonésie. A poslední bod. Pokud my je efektivně budeme schopni přesvědčit, tak eh, i to v zásadě posílí <clears throat> náš vztah s USA a s Čínou. Pro obě země platí jeden z eh, principiálních bodů, je zda Evropská unie vůbec je součástí té strategické hry. A <clears throat> eh, pro Spojené státy to platí, že Evropa je pro ně takový jaksi trochu jiný aktér a my ale bychom měli spíš být partnerem a ne třeba nějakou překážkou, jak jsme často nahlíženi. Potom, z čeho budeme profitovat, je, že když budeme mít takovou dobrou strategii, abychom přesvědčili tyto státy, aby se přidali naší stranu, tak vytvoříme takový světový pořádek, kde všichni budou sdílet naše hodnoty. Děkuji. A nyní první kolo dotazů. Pan Petrle, prosím, máte slovo. Hvala pan gospod Děkuji, pane předsedo. Musím eh, říci, že v těchto dnech mi starosti dělá spíše Evropská unie než státy BRIC. Velice pečlivě jsem poslouchal tomu, co jste říkal o naší strategii vůči těmto zemím a chtěl bych se zeptat, zda vaše analýzy poukazují na to, že došlo k nějaké změně. Pokud jde o moc, o koncept moci, chtějí tyto země svůj podíl a nebo už ta rovnováha vypadá jinak a kde si myslíte, že bychom mohli s těmito zeměmi spolupracovat? kolega eh, Schriftling. Ano, a nyní má slovo kolega Schriftling. Eh, děkuji, pane předsedo, a velice děkuji za tyto skvělé prezentace. Já myslím, že oba řečníci se zabývají věcí, na kterou se chci zeptat. Myslím si, že e, oba řečníci tady vycházeli z určitého předpokladu. Totiž, že ty stávající nové eh, velké mocnosti se v nejbližších letech nesetkají s velkými problémy. Například úroveň zadluženosti v Číně. Eh, já tady vidím určité lineární myšlení, že tady se vlastně eh, dává do budoucnosti i stávající stav. Či to bude pokračovat tak, jak to je? Tak na to bych se chtěl zeptat. A za druhé, pokud vycházíme z vašeho předpokladu, pak eh, tyto scházející eh, regionální možnost, mocnosti určitě eh, budou i zdroji ne své sousedy, čili geostrategie, vyváženost ehm, sousedské politiky bez nějaké velké výhrušky nebo hrozby války. A vidíte tady snad větší nebezpečí a eventuálně Eh, by mohlo dojít k nějakým vzplanutím víceméně náhodně. A vy jste se příliš nešířili o Rusku, ale když se podíváte na svět z hlediska Evropy, a možná ještě více z hlediska střední Evropy, pak si myslím, že Rusko i nadále představuje velký mocenský problém i nadále, protože jako ostatní velmoci staží se eh, vytvářet si vlastní pravidla a vnucovat je sousedům. A pokud jste tím sousedem, tak rozhodně je to nepochybně pro vás nepříjemná situace otazník. Děkuji a nyní řečníci, aby mohli zareagovat. Ne, ještě v poslední chvíli Eh, požádal o slovo pan Atkins, prosím. <clears throat> Pane předsedo, eh, já bych chtěl pokračovat v tom, co tady bylo právě řečeno. Totiž ještě nepadla jedna otázka. Když si to porovnáme se Spojenými státy, která dalo by se říci, abychom to řekli žargonem, mají jistý imperialistický přístup ke zbytku světa v tom smyslu, že jsou ochotny eh, se vrhnout do konfliktu, pokud tam je a, zůsta- a poskytovat zdroje a tak dále. Myslí si naši řečníci, že Čína, Indie, abych jmenoval aspoň ty dvě, v nejbližší budoucnosti by se mohly přesunout na tentýž trh, abych tak řekl, anebo už tam snad jsou? Dobře, tak prosím o odpovědi. Naše dva řečníky, kdo chce začít jako první. Dobře, tak eh, já se vynasnažím zareagovat na tyto otázky. První se týkala problému v Číně. Já s vámi absolutně souhlasím, protože já se nedomnívám, že eh, to kolo, které veze čínskou ekonomiku, je udržitelné, protože až příliš závisí na eh, dobrém zdravotním stavu zbytka světa. A já si vůbec nejsem jist, že zbytku světa se takto bude dařit. Samozřejmě, že to není eh, nic pro nás dobré, jsme vzájemně závislí. Číňané sami říkají, že jediná možnost, jak zajistit udržitelný vývoj, by byla v tom, aby v Číně přímo se vytvořil velký eh, domácí trh, ale to znamená dvě věci. Eh, velkou síť sociálního zabezpečení pro lidi, to by, sta- pro lidi, to by znamenalo obrovské peníze a znamenalo by to investice a tak dále. A za druhé, znamenalo by to tak také liberalizaci úvěru, protože pokud úvěry nejsou k dispozici pro všechny, pak není ani spotřeba. Když se uvolní úvěry v Číně, pak eh, eh, nakonec se skoncuje eh, s mocí komunistické strany. Takže já si nejsem jist, že ve střednědobém horizontu tomu udělat. A neměli bychom se z toho moc radovat, že kdyby šla dolů, šla ke dnu Čína, tak nás stáhne všechny sebou, protože jsme velice vzájemně propojení. Takže jak my můžeme uřídit tyto velké nevýváženosti? Není jsou to jenom problémy Číny, ale i naše, Spojených států, všech. A otázka je, jak můžeme říci Číňanům, musíte být s námi a musíte toto spolu s námi kolektivně řešit, že sami to neuděláte. A pak přichází otázka války. Pokud by byl problém v Číně, pak by byla i možnost takovéhoto nacionalistického vzedmutí a to by bylo velice špatné, protože tady v tomto regionu opravdu existují možnosti války. Není to stejné v případě Brazílie, protože Brazílie je v regionu, kde není žádný systém, systémový problém bezpečnosti, ale tam by to být mohlo. Rusko je problém, zajisté, zajisté je to problém, ale tato schůze se má týkat hlavně toho, jak dát dohromady Čína, Rusko, Brazílie a Indie. Já jsem ovšem o Rusku nehovořil, protože si myslím, že ta nehraje stejnou ligu, to je něco jiného. Takže to by muselo být slyšení o Rusku, ale nemůžeme dávat Rusko na slyšení společně s Čínou, Indií a Brazílií. A třetí věc se týkala konkurenční schopnosti a e, spolupráce, pan Peterli do jaké míry si vzájemně konkurují a do jaké míry naopak spolu, spolupracují. Závisí na tom v čem. E, tady je obrovská konkurence, například mluvím za Brazílii. Brazilský průmysl má velké obavy z, tomu, aby nepřicházelo k ním příliš mnoho e, produktů z Číny a také na třetí trhy, kde je hodně přítomná Brazílie. Takže tady je konkurence. Indie to není v podstatě konkurent pro Brazílii. Takže zase závisí to na tom, na jakou věc a na jaký stát se zaměříme. Čili existují možnosti i pro spolupráci, i pro konkurenci. Ale rád bych řekl jednu věc a to si myslím je velmi důležité. Musíme vidět, kdo konkuruje komu jestliže firmy Apple, Nike prodávají v Evropě výrobky, které se montují v Číně, pak kdo vlastně konkuruje Evropě? Je to Čína nebo Apple nebo Nike? Proto si myslím, že bychom se měli velice bedlivě zabývat tím, jak fungují průmyslové řetězce. Kdo tedy vlastně dává co do čeho a kdo nakonec z toho má peníze. Všichni znají příklad iPodu, protože iPod se montuje v Číně, Číňané dostávají 10% z přidané hodnoty a Apple dostává 60%, takže kdo z toho má dobrý biznis? a mnohé exporty z Číny do Evropy dělají evropské mnohonárodnostní společnosti, které věci jenom eh, montují v Číně a spousta výrobků, které se eh, tam vyvážejí, zase se to doprovázejí celé té společnosti. Čili musíme se podívat na novou geografii výroby. Ta stará eh, bere konkurenci zemí proti sobě, ale takhle už to dnes nefunguje, to už je pryč. Všechny ty velké výrobní řetězce jsou mezi mezinárodní, jsou přítomny v mnoha zemích a děje se tady spousta věcí. Proto si myslím, že nejprve musíme uspořádat velkou studii, jak ekonomika funguje, protože je to vzájemně propojené hospodářství a nevíme pořádně, jak to funguje. A někdo třeba se, se snaží s tím velice dobře vyrovnat. Pan Pascal Lamy v, v Světové organizaci, obchodní organizaci, ten chce si udělat statistickou studii, protože zatím nevíme, kdo vyhrává a kdo prohrává momentálně v tomto vzájemně propojeném světě. Já bych eh, se zmínil jenom o jenom k několika bodům. Nejprve lineárnost. Já si myslím, že opravdu musíme být připraveni na tu eventualitu, že kterákoliv z ekonomik z těchto zemí ehm, může se ukázat příliš křehká, věci se budou ubírat jiným směrem, takže i to musíme brát aktivně v úvahu, ale mohli bychom dělat i opačnou chybu. Totiž předvídáme ehm, zhroucení Číny a neudržitelný růst, to říkáme už dlouho, ale teď je z toho mocnost, kterou musíme počítat a jednat s ní. A právě teď, čili to není otázka budoucnosti, to je věc, na kterou jakoby čekáme. My čekáme dlouho na ten krach. Už na to čekáme nejméně dvě desítky let. Proto musíme být, být připraveni i na tu eventualitu, že Eh, vydrží částečně ten hospodářský růst a že některé ty skutečně velmi reálné změny v geostrategickém prostředí platí. Ohledně rizika války. Ano, tady si myslím, že máte naprosto pravdu. A myslíme si, že ten problém vzniká už teď, protože v Jihočínském moři už teď existuje taková možnost. Já jsem v posledních dvou dnech mluvil o vyhlídkách na omezenou válku s Větnamem, o možnostech takové války. Čili vy jste říkal, že někdo by mohl se přepočítat konkrétně v tomto regionu. A tam taková možnost skutečně je stále větší a pravděpodobně se budeme muset s tím naučit na nějakou dobu žít. A to tež bych řekl, proč se vyhýbat Rusku. Je to prostě jiná kategorie. Je důležitá, důležité v určitých ohledech i když myslíme na tyto státy, které se ještě úplně nerozhodly, kam se přidají. A bez ruského souhlasu je těžké v některých věcech dostat souhlas Číny, ale stejně také Eh, efektivita diplomatických jednání s Ruskem z naší strany je také důležitá a také to spadá trochu do kontextu této konverzace, ale souhlasím jinak s tím, že obecně to patří do jiné kategorie. Pak ještě imperialistická mocnost, nebo jaká mocnost se vůbec stává z Číny. Ať už je to imperialistický postoj nebo ne, myslím si, že už tady vidíme určité posuny v některých zásadách, jako je nezasahování. Myslíme, že Čína je globálně schopná vojenská moc, která je ochotná hájit své zájmy, včetně uvnitř země. A už jsme viděli určité posuny v uvažování, které probíhají velmi aktivně v Číně, což neznamená, že by se z toho dělala imperialistická mocnost, ale nemyslím si, že můžeme předpokládat, že souč- můžeme si říci, že se současné parametry myšlení trošku eh, posunuly a asi to vydrží. Líbě, abychom vzali nedávný příklad. Tady je Čína eh, velice svým mm, způsobem exponovaná, protože má hodně pracovníků v této zemi, ale zatím ještě není schopna jednat eh, diplomaticky nebo vojensky v takovém prostředí ale dlouhodobě si myslím, že to takhle nebude. I Indie zajisté by si přála stát se schopnou vojenskou mocností, která by byla schopná bránit své zájmy po celém světě. A tím se vracím k prvnímu dotazu, který tady byl položen zda došlo ke změně ve rovnováze moci. Myslím, že došlo k velice výraznému posunu rovnováhy moci, a to zejména v důsledku finanční krize, zvláště se to týká Číny. Ale myslím si, že dochází zase k jakoby znovu, novému vyvažování podle toho, jak je vnímána tato váha a projevy se, se to v, v tom, jak se chovají tyto země na mezinárodní platformě. Otázka, jakou budou mít váhu v budoucnosti, to už se teď zapracovává do uvažování. Míme totiž eh, už uvažujeme o tom, jaká bude Čína za deset let a znamená to určité negativní projekce, jak zase ona vidí Evropu. Takže my už teď začínáme uplatňovat, abych tak řekl, určitou diskontní sazbu a přesouváme svoje vnímání úlohy, kterou hrají jednotlivé možnost, mocnosti. A jestli se nám nepodaří v příštím období změnit některou eh, část této dynamiky, pak opravdu by mohlo se nás to nepříjemně dotknout i co do ekonomické reality. Due dei relatori. A e, dva zpravodaje tady máme a já e, zde tady nejsou, ale Pan Tanok, vidím, že chce slovo a já se ptám, chcete eh, vystoupit teď hned, anebo radši si vyslechnete ještě další řečníky? Ano, mohu počkat, mám takovou obecnou otázku. Takže nyní dám stručně slovo Cyrilovi Nanovi. Grazie, signor presidente, vorrei parlare. Děkuji, já budu hovořit německy. Um, ich möchte ein paar Elemente hinzufügen aus der Sicht eines uh,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 velmi prudce, prudce roste. Jsou tam růstové, uh, růstová procenta třeba 30% s Čínou, Brazílií, Indií a už v tuto chvíli představují země BRIC eh, 15 světového obchodu a 18 německého zahraničního obchodu. Před pěti lety to bylo 8 až 9 to znamená, že během tohoto období se zdvojnásobil objem obchodu s těmito zeměmi. Uh, to znamená, že tady má, jsou, tyto země mají společné eh, zájmy, eh, partnerství v oblasti vědy nebo univerzitních partnerství. U některých zemích je to výraznější, například v rámci, eh, pokud je o Čínu, a u některých je to trochu mírnější, ale pojí je to. Tyto země jsou našimi důležitými partnery a spojenci, pokud jde o otázky klimatu a nebo také pokud jde o jednání v Doha. Já bych velmi rád pohovořil také o vztahu mezi, eh, vztah, o vztahu mezi Evropskou unii a zeměmi BRIC z pohledu Evropské unie. Samozřejmě s uspokojením přihlížíme tomu, že Evropská unie a stejně tak jako národní země jako Německo vedou strategická partnerství nebo dialogy. To nás těší. Země jako Čína 15 svých měnových rezerv uložila v eurech a to nás samozřejmě také těší. A potom tady samozřejmě máme také jednání mezi Indií a Evropskou unii o volném obchodu. To všechno si uvědomujeme, ale zároveň si také uvědomujeme, že Evropa nemá eh, dobrou situaci ve vztahu k těmto zemím, protože tady máme problém, že máme příliš strategických partnerství s celou eh, řadou zemí tohoto světa. Možná, že méně by bylo více. To znamená, my bychom nabádali k tomu, abychom se zaměřili na některé z těchto zemí BRI, které jsou opravdu nejdůležitější. Potom tady jsou velké nesoulady mezi různými evropskými hráči. Máme velice aktivní a efektivní eh, ředitelství eh, DG Trade, a potom tady máme ESVČ, komisi radu a vlastně jsou tady nejrůznější problémy, které souvisí s pozicemi těchto jednotlivých orgánů. A pokud jde o nás, tak my si myslíme, že to není dobré, není to něco, co bychom mohli uvítat a proto se snažíme předkládat návrhy, ale to samozřejmě má také své hranice. Je to bez pochyby oblast, kde ještě musíme odvést kus práce. Země BRIC, samozřejmě nahlíží také na Evropskou unii jakožto na potenciálně důležitého partnera, ale partner, který zůstává sekundárním za národními státy Evropské unie, protože my jsme se zatím ještě nesorganizovali tak, jak by si země BRICS přáli, pokud jde o investiční politiku, zahraniční politiku, ekonomickou politiku a tak dále, nebo jazykově nejsme sjednocení. A to jsou věci, se kterými musíme žít a jsme s tím neustále konfrontováni protože my třeba v Německu si klademe neustále otázku, kde je Evropa, proč ještě není tam, kde by měla být. Potom třetí věc, o které bych se chtěl zmínit, to je otázka postavení zemí BRIC v OSN. Víte, že v tuto chvíli je tady určitá eh, konstelace v Radě bezpečnosti, eh, máme tady eh, také jsou tam země BRICS, je tam Nigérie a další země a samozřejmě tady z toho vychází různé impulzy a nedávno bylo řečeno, že nyní přijde průlomová doba a Indie po, svou, eh, po svých, eh, po, po, nebo po několika letech už tady nevyklidí svou pozici. V Radě bezpečnosti samozřejmě realita vypadá trochu jinak. Samozřejmě, eh, že v OSN tady země BRISK spolupracují, Brazílie s Indií například velmi silně, ale otázka je, jestli je to protiváha proti západu, anebo je to pouze defenzivní spojenectví. A otázka na, odpověď na tyto otázky není jednoznačná. Jisté je, že v New Yorku dochází k, ke stále většímu propojení zemí BRIC. Vidíme to u různých témat, například Libie nebo Sýrie, eh, kde BRIC eh, nemají vlastně eh, jednotný zájem na, na usnesení OSN k této věci postupují v tom jednotně a vidíme, že Indie, pokud jde o Čínu, zlepšila svou spolupráci v rámci OSN, samozřejmě se snaží získat důvěru Číny, protože eh, Čína eh, tam má veto, pokud jde o eh, rozšíření některých věcí. Potom IPSA, Indie, Brazílie, Jižní Afrika. Je zřejmé, že USA berou BRICS mnohem vážněji než ještě před šesti měsíci. Americká vláda například prohlásila, že by velice uvítala, kdyby při vyjednávání usnesení k Sýrii BRICS, pokud jde o návrh západních zemí uvnitř Rady bezpečnosti OSN, kdyby ho podpořili. A to jsou zcela nové tóny, protože něco takového dosud nezaznívalo. Práce v rámci OSN i pro země BRICS je rozdělena na dvě. E, jsou tady e, dvě země proti třem v rámci BRIC a toto je línie, e, kde zatím ještě nebylo to překonáno, to, to rozdělení těchto zemí BRICS během posledních měsíců. Děkuji. Dýny. Dobře, slovo má pan kolega Tanok. Hlásí se. Nic z toho, co jsem zatím slyšel, mě nepřesvědčilo, že BRICS má cokoliv společného s vnitřní soudržností politické. E, samozřejmě, že představuje velký hospodářský blok, možná ani ne blok, ale sbírku zemí. A samozřejmě, že to jsou významní ekonomičtí hráči, ale nikdo mě ještě nepřesvědčil, že mají moc společného. A e, samozřejmě, že e, Indie Čína jsou vlastně nepřátelé a já to budu ze zájmem sledovat. A možná, že opravdu bude lepší, když nebudeme zatím e, odstraňovat e, e, embargo na dovoz zbraní do, do Číny. A tady parlament měl naštěstí co e, společného. A Rusko e, má e, jediné společné s námi, že totiž demografická krize jim hrozí a, demogra- a mili- vojensky, ekonomicky to bude mít dopady na rozdíl od Číny, Indie, eventuálně Indi- Indonésie, kde neklesá počet obyvatel jako v Ruska, ale spíše stoupá. A proč členské státy, včetně mé, Spojené Spojeného království pořád poskytují pomoc eh, Indii a donedávna i Číně. Měli bychom jistě dávat pomoc podle celkového HDP, pokud už BRIC něco znamená a ne v přepočtu na obyvatele. Mnozí z mých kolegů v tomto parlamentu a v tomto výboru velice chtějí budovat silnější politickou Evropskou unii. Někdo by jim řekl federalisté, že věří na projekt politické Evropské unie a ty si myslí, že Evropská unie je jediný způsob multipolárním světem světě, jak se postavit a přežít v, co do um, ekonomické kapacity, aby tady byla silnější unie. Ptám se, uh, zda by s tím souhlasili státy BRICS jako s koncepcí. A zda Brazilané, protože tady máme Brazilce dnes, zda ty vidí v Evropské unii trvalou součást globálního uspořádání, anebo se na to dívají cyničtěji, neskoptičtěji, jako CIA, které tvrdí, že to celé se rozplyne zůstane v slzách příštích eh, desetiletí. Teď se probíhá eh, velké, mm, velké boje v eurozóně takže o její přežití, takže co si myslíte vůbec vy zase o přežití Evropské unie? Dobře, a nyní má eh, slovo řečník Mora Benavente. Děkuji, pane předsedo. Je to také pro mě velké potěšení, že jsem byl pozván, abych možná předložil trochu jinou perspektivu a to názor nebo pohled členského státu na BRICS. Než eh, půjdu k věci samé, dovolte eh, taková, takové dvě informace, aby bylo jasno. Za prvé, já eh, budu BRICS považovat za něco širšího než ty čtyři země, které figurují ve zkratce podle mě by tam bylo i Mexiko, Jižní Afrika a potom eh, v podstatě jakoukoliv zemi, která má určitou eh, regionální moc eh, a která tedy se mocensky zmáhá. A já doufám, že po prezentaci vám bude jasné proč. Za druhé, jak jsem již řekl, tak samozřejmě zde vyjadřuji španělský náhled na bilaterální vztahy se zeměmi BRICS, ale eh, podle diskuzí v Evropě a kontaktů s kolegy, tak mám dojem, že asi i budu hovořit za celou řadu zemí, evropských zemí. Takže teď k tématu samé, samému bilaterální vztahy mezi členskými státy a zeměmi BRICS. Samozřejmě, tento vztah je důležitou součástí každé zahraniční politiky, každého státu. A zde je třeba si říct základní premisu, pokud chceme eh, dále analyzovat tyto vztahy. Ta premisa je, že jednotlivé eh, státy a jejich zahraniční politiky musí se změnit a změnily se vlastně kvůli účinnosti Lisabonské smlouvy. Bez ohledu na to, co by si přáli nebo co by chtěli, bez ohledu na politickou vůli některých členských států, je to nová etapa, je to nové institucionální uspořádání a zahraniční politika se musí změnit a později si řekneme jak. A především i díky novému institucionálnímu uspořádání, tak se naše zahraniční politika musí změnit. A e, jak, e, jakým směrem? Odpověď je snadná. Co Evropská unie potřebuje, aby se stala skutečně respektovaným, důvěryhodným mezinárodním aktérem? To je relevantní pro naše téma. Tyto země BRICS většinou eh, mezinárodní vztahy chápou jako otázku vlivu moci. A eh, bez podpory, mezinárodní podpory, nikdo nic ale nenadělá. Takže po té, co jsem řekl, jaká je ta premisa, to znamená, že Eh, zahraniční politika členských států se musí změnit, tak eh, eh, jaký tedy by měl být vztah mezi členskými státy a BRICS? BRICS jsou země velice důležité a mají bilaterální vztahy. Máme bilaterální vztahy třeba se zeměmi, jako je Čína Brazílie a <clears throat> máme strategické vztahy s nimi, politické vztahy, <clears throat> ale i pořád důležitější a důležitější. Ekonomické vztahy máme se všemi těmito zeměmi, potom je zde obrovský potenciál eh, eh, pro třeba rozvíjení kulturních vztahů a země této velikosti, této důležitosti v podstatě jsou důležité pro každý aspekt naší zahraniční politiky. A teď s Lisabonskou smlouvou musíme změnit naše vztahy se zeměmi BRICS a tudíž musíme dělat kompromisy doma v členských státech, na našich ministerstech. A nyní ty konkrétní témata, strategické vztahy. Tyto země, Čína, Brazílie, Mexiko, to jsou země, které jsou klíčové pro vyřešení nebo řešení eh, otázek eh, globálního charakteru, ať je to změna klimatu, ať je to zákaz šíření hromadný, zbraní hromadného ničení, ať je to reforma OSN. Eh, zde jsme již slyšeli od pana Balada, ten, mm, že jsou i důležité pro změnu mezinárodního monetárního systému a bez nich nelze vést diskuze. Bez těchto zemí nelze vést smysluplné diskuze. Jsme přesvědčeni, že zde v těchto tématech Evropská unie prostřednictvím svých institucí musí být pro nás eh, partnerem pro jednání protože asi už nemá smysl, aby jednotliví členové EU, aby se chovali autonomně ve své zahraniční politice, třeba v otázkách jako změna klimatu, aby jezdili na různá mezinárodní fóra a tam bilaterálně jednali s těmito zeměmi, což by oslabilo pozici EU a to není ani realistické podle nás. Tudíž podle našeho soudu to je téma pro Evropskou unii. A e, to je vždycky problém dohodnout se na společné pozici. Totež platí pro regionální konflikty. Tady je to asi těžší. Ať je to Střední východ, ať je to Náhorní Karaboch, ať je to Sahel, ať je to Somálsko. Opět jste asi jediným možným partnerem pro jednání se zeměmi BRICS, pokud je o tyto konflikty, je Evropská unie jako taková a to prostřednictvím svých institucí pokud je o regionální konflikty, tady je několik otázek. Například eh, Evropská unie hraje důležitou roli takového mediátora. A to je zajímavé, aby Evropská unie jednala jako takový mm, zprostředkovatel, protože tím posílí svoji pozici <clears throat> na mezinárodní scéně. A proto si myslím, že to je eh, evidentní směr. Eh, druhá část civilní nebo vojenské operace. A, e, e, takže zde mm, samozřejmě tam znamená nasadit vojáky, mise, mm, experty a tak dále, ale opět, když to budeme dělat tak, zvýšíme e, mm, pozici Evropské unie ve světě. Dále bilaterální politické vztahy. Tady je to trochu jiné. Tady to může být zdroj potenciálního konfliktu mezi institucemi EU a členskými státy. Já to tady říkám jasně. Členské státy EU musí mít e, smysluplné, hluboké bilaterální vztahy se zeměmi BRICS. K tomu je řada důvodů. Jeden řeknu. Ten se týká bezpečnosti. To je asi nejdůležitější důvod. S Lisabonskou smlouvou jsme udělali velký krok vpřed, pokud jde o bezpečnost a podobně, ale nikdo si neodváží říci, že každý bezpečnostní zájem členského státu je ošetřen Lisabonskou smlouvou. Lisabonská smlouva nemůže ošetřit každý bezpečnostní zájem každého členského státu. To znamená, že když něco se zvrtne, když nastane těžká situace, tak lze očekávat solidaritu, ano, ale asi více ne. Takže pro řešení podobných situací, a každý expert vám to řekne, tady je potřeba mít eh, dobré vztahy s těmi hlavními městy ve světě a Peking mezi ně patří. A tady ale potřebujeme transparentnost. Členské státy musí mít důležité bilaterální vztahy s hlavními městy těchto států, ale to nebrání tomu, aby Evropská unie nehrála svou roli, respektive její instituce. Takže, pane předsedo, dovolte, abych přednesl tři závěry. Za prvé, je třeba zdůraznit, že Lisabonská smlouva by měla znamenat podstatnou změnu zahraničních politik členských států. To je zásadní věc do budoucna. Za druhé, když jednáme se státy BRICS, tak Evropská unie musí být tím jediným partnerem při jednáních o globálních otázkách, které se týkají mm, mm, globálního governance. A třetí závěr je, že členské státy si zachovají nebo ještě i prohloubí bilaterální vztahy se zeměmi BRICS, ale tyto bilaterální vztahy musí být transparentní a především eh, musí s nimi být plně obeznámeny evropské instituce. Děkuji. Výborně a poslední příspěvek je Biorel Istisioja Budura. Já vždycky bojuji s tím jménem. Thank you, Chair. Very kind of you in try to... Děkuji, pane předsedo. Um, To je velice eh, od vás laskavé, že jste to tak pečlivě vyslovil. Mají s tím eh, problémy i lidé u nás a je mi velkou ctí, že tady mohu být a připojit se k významným uh, členům panelu na tomto setkání členy AFETu. Myslím si, že to je vysoce aktuální diskuse. Já jsem poslední řečník v této eh, v tomto panelu a mám tu výhodu, že vlastně už všechny důležité věci zazněly na samém začátku musím říci, že naprosto potvr- podporuji mnoho důležitých věcí, které tu již zazněly. Já ale jsem byl pozván jakožto zástupce azijského oddělení Evropské vnější služby, eh, služby pro vnější akce. A proto chci říci, že opravdu přikládáme velký význam těmto strategickým partnerům Evropské unie. Pouze dva z nich jsou tedy členy BRIC, Čína a Indie. Pak ještě je Japonsko a Indonésie. Ty nepatří do BRICu, ale pochopitelně jsou pro nás významnými strategickými partnery. Chci také potvrdit, že BRICS je opravdu velice volné uskupení a možná, že eh, prostě spadá do celého toho vývoje v rámci globalizace protože mnohé státy měly pocit, že tento vývoj je pro ně velkou význam a protože eh, dobrou alternativou pro ně je vytvářet takové seskupení a tím si upevňovat regionální a mezinárodní status. Tyto státy vzhledem ke zdrojům a velikosti a tak dále měli pocit, že je dobré, když to takto udělají. Já jsem byl pozván, aby hovořil o tom, jak plánujeme a jak se efektivně snažíme se za EU angažovat vůči těmto státům. Musím říci, že jsou eh, vlastně odděleny v naší struktuře, do, rozděleny do různých eh, oddělení podle geografického eh, geografické polohy. A z tohoto hlediska nemůžeme hovořit, že bychom k ním měli společný přístup, ale jedna věc je společná. Oni nesou tuto nálepku, která jim byla eh, přidělena před několika lety, jistě z politických důvodů, jakožto strategičtí partneři. A asi z toho hlediska Většina věcí, které zmiňovali vážení členové panelu, byly skutečně velmi významné. Ale zase, z mého hlediska, jsou tady různá oddělení, která se zabývají těmito státy, takže nemáme žádná společná zasedání, kde bychom diskutovali o nich o všech. A už loni vlastně Ehm, se byl projeven velký zájem o to, aby se definoval obě, eh, obsah a význam strategického partnerství s nimi. Je to jedna z důležitých koncepcí zahraniční politiky Evropské unie a asi si dobře vzpomínáte, že Evropská rada diskutovala tři eh, strategické partnery, společné státy, Spojené státy, Rusko a Čínu. Loni v prosinci a byly vytvracovány také k tomu dokumenty. Čili tak to bude pokračovat a možná, že příště na našem programu budou jiní členové této neformální skupiny BRICS, například jako Indie nebo Brazílie. A z tohoto hlediska bych řekl, že Eh, se jedná, eh, jak se mi to jeví, i neformální skupinu a proto je to spíše taková základná eh, pro tyto země, na níž se tyto země jaksi spojují možná, z důvodů, které, do, které jim poskytují určité příležitost v mezinárodním kontextu, že eh, když eh, se takto občas spojují, pak s tím něco získávají. Sem tam se trošku domluví a sem tam si trošku eh, poskytují vzájemnou podporu ve věcech, které je dohromady zajímají. Jedná se o nově vzcházející regionální a mezinárodní mocnosti, proto třeba je zajímá, aby se u sebe navzájem učili, aby se mohli odvolávat na své jednot- zkušenosti, například v mezinárodních organizacích. Ale chci znovu zdůraznit, že já je vidím jako státy, které se ještě učí, jak to všechno dělat i když se z nich stávají významní mezinárodní aktéři. A nevím, jestli eh, my s nimi jednáme tak, abychom přihlíželi k tomu, že se takhle učí. My jsme samozřejmě eh, zdědili to, jak příslušná oddělení s nimi dříve jednala na bilaterálním základě. Evropská unie a členské státy eh, mají určité programy bilaterálních eh, výměn, existuje určitá architektura projektů, dlouhodobých projektů a určité mechanismy umožňující dialog. To je možná společným eh, rysem volně definované strategie, pokud je chceme definovat jako skupinu. Ale jak říkám, myslím, že ještě jsme nemohli definovat eh, společné věci a patřičnou strategii. Nemůžeme s nimi zacházet jako s blokem. A proto bych chtěl spíše vyzvat ty, kdo by se chtěli více zabývat obchodní a ekonomickou agendou těchto zemí a jak se chovají v mezinárodních organizacích, aby tedy se podívali na to, do jaké míry postupují společně, kde jsou naopak mezi nimi střepy, týká se to eh, regionálních nebo národních zájmů. A já jsem poměrně rád, že jsme zdědili Eh, už eh, to, co se vytvořilo eh, vůči těmto zemím jako mechanismus politického dialogu, víceméně pravidelně se podádají samity a také už jsou zavedeny způsoby, jak s nimi jednají evropské instituce, počínaje předsedou radem, radou, a mohou na nejvyšší úrovni vysílat politické signály. Chci zdůraznit vynímající výsledek první návštěvy předsedy Evropské rady do Číny v polovině května poprvé v této funkci. A to nám umožnilo nejenom obnovit bilaterální zájem, abychom konstruktivně angažovali Čínu, ale také, abychom zkoumali možnosti nových mechanismů a priorit na základě toho, co jsme se dohromady dozvěděli od členských států. Abychom do toho promítli určité priority a nové důvody pro spolupráci eh, a ještě v tomto roce se asi uspořádá summit. Samotná naše vnější služba pravidelně se zapojuje do dialogu a výměny názorů, čímž jak si pokračuje v tom, co zdědila z minulých eh, praxí. Je tady velká síť bilaterálních dohod uzavíraných za Evropskou unii, PCAs a FTAs, tedy eh, dohody o volném obchodu. A eh, víte, že tyto dohody zatím většinou vedly k dobrým výsledkům. FTA například eh, se, s Jižní Koreou také vstoupila v platnost v červenci. A Jedná se i o naše zájmy a chceme mít také dobrou dohodu o volném obchodu s Indií a rádi bychom co nejdříve uzavřeli tato jednání s Indií. Pak jsou i politické dohody, které je, po určitou dobu tedy to byly dohody o partnerství a spolupráci s Čínou. Tam eh, uprostřed června skončilo další kolo jednání. A pak probíhají jiné typy diskusí, například pravidelný dialog o lidských, o lidských právech. Nejenom proto, jaké máme řídící hodnoty a zásady, ale protože opravdu um, někde vidíme nepříznivou situaci v těchto zemích co do lidských práv. My tedy přistupujeme k těchto zemí z hlediska strategického partnerství tady už kolegové eh, jed, eh, mluvili o různých aspektech této koncepce. A já v zásadě souhlasím eh, s tím, co tady zaznělo a musíme se na to dívat z určitého hlediska. Musíme těm státům překládat určitou uh, váhu, jedná se o rozšiřování bilaterálních vztahů, ovšem strategický partner je někdo, s nímž lze jít dále než na úroveň bilaterálních dohod. A vzhledem k velikosti těchto zemí asi bude třeba, abychom zkoumali možnosti dalších vztahů mezi Evropskou unii a těmito zeměmi, aby to vyhovělo současným očekáváním. Uh, já mám na starosti eh, Asii, tedy Čínu a Indii mimo jiné. A tady máme v těchto zemích eh, významné partnery, ale je třeba eh, najít správný způsob, jak je angažovat. Čína samozřejmě je tak veliká a tak složitá, že budeme muset opravdu hledat způsoby, jak angažovat Čínu s ohledem i na její zájmy. Už se tady zmiňovala Afrika a pak eh, odtud můžeme jít na korejský poloostrov a z eh, Iránu do Latinské Ameriky. A to má všechno smysl, protože nejedná se jenom na, o evakuaci například občanů Číny, kteří pracovali v Číně. To mimochodem byl důkaz o nových schopnostech Číny, ale zároveň je to rys globálního nového aktéra, který už též sem promítá i svoji moc. A já bych chtěl také upozornit na věc, která tady už zazněla v souvislosti s regionální politikou, protože jedná se o regiony, kde tradičně tyto státy mají určitou váhu. A když je máme vidět, eh, nebo když chceme, aby vzájemně oni nás viděli jako důležité strategické partnery a my je, pak by hlavně měly patřičně nastavovat politiky v těchto regionech. Hodně bude záviset na tom, jak to budeme zvládat. Já bych mohl citovat Petra Mendelsona, který řekl před několika lety, že naše budoucí schopnost utvářet zítřejší svět bude hodně závisí na tom, jak budeme zvládat Čínu. Čili jedná se o to, do jaké míry můžeme mít patřičné vztahy eh, s mm, významným partnerem, aktérem zítřejšího světa. Eh, musíme se dívat eh, na to dlouhodobě, ale otevřeně řečeno, určitě tady zazní důležité otázky Eh, už zazněly a já potom v příštím kole jistě se rád zúčastním odpovědi. Jenom bych chtěl ještě připomenout, že prezident eh, Van Rompuy loni řekl, jak známo, že máme strategická partnerství a teď k tomu ještě potřebujeme tu strategii. Proto jsem tak rád, že máme v tomto výboru dnes eh, diskusi na to téma a velice se těším na vaše politické názory a na to, že nám efektivně pomůžete se v tom vyznat. Děkuji. Děkuji. A první, kdo chce slovo, je kolega Kelam. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat všem, to byla velice zajímavá diskuze a já myslím, že pro nás, pro všechny velice prospěšná. Klíčové slovo, jak vypadá, je, je zvýšený impuls, takže nikdo uh, se tomuto nemůže vyhnout. Ale odpověď je pouze zvýšená spolupráce a koordinace. A samozřejmě e, všichni e, tomu rozumí, o jaký jde signál, to znamená mít větší slovo e, mm, ve světové ekonomice a politice. A teď otázka je, jak na to. A já myslím, že na základě toho, že potřebujeme lepší spolupráci a koordinaci, tak jediná možnost je zvýšit nebo, eh, nebo zlepšit princip stav právního státu v mezinárodní politice, to znamená větší transparentnost, rovné příležitosti, reciprocita a menší korupce. Další způsob je se snažit i zvýšit politickou a vojenskou eh, úlohu eh, každé té nové rostoucí mocnosti. A tady je jasný rozdíl mezi eh, Čínou a Ruskem, které se o to snaží. Ne, takže ty se o to snaží a potom zbytek je na tom jinak, tedy myslím Indii a Brazílii. A co se týče EU a reakce ze strany EU, zde hm, pan Smol několikrát zmínil nebo řekl slovo okno příležitostí, tedy eh, ta hm, příležitost, která se ale tenčí, zmenšuje. A Otázka pro Evropskou unii zní, zdali jednat koordinovaně a nebo zdali hm, eh, mít individuální vztahy s každou tou zemí kategorie BRICS a náš španělský kolega to řekl velice dobře. Bilaterální vztahy by měly být transparentní, respektive transparentnější, jinak Evropa nebude moci hrát eh, svoji eh, globální úlohu a zvýšit svoji důvěryhodnost. A moje otázka je, zdali, e- zdali ty státy BRICS jsou dostatečně motivovány, aby mohly i více spolupracovat eh, a aby Evropa mohla také reagovat více koordinovaně. Souhlasím, že Rusko asi tam nespadá, protože Rusko je případ sui generis. Děkuji. Výborně, děkuji. Kolega Van Orden, prosím. Uh, děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat řečníkům. Já myslím, že eh, hm, tady jsme slyšeli celou škálu názorů, které zde vítám. Já jsem byl trochu zmaten, nebylo mi jasné, Eh, tím, co řekl pan Benavente. Já jsem to moc nepochopil, protože na jedné straně neustále se nám říká, že obsah té naší zahraniční politiky v podstatě je eh, eh, předurčen tím, co nám dají státy. To znamená, co ty státy jsou ochotny považovat za společné věci. A na druhé straně říkáte, že e, po Lisabonské smlouvě, která e, nabyla účinnosti, e, což zrovna není příliš legitimně populární v Evropě, ale tak vy říkáte, že členské státy nyní jsou nuceny změnit svou zahraniční politiku kvůli Lisabonské smlouvě. Jinými slovy, nyní vlastně máme společný závazek, povinnost tady já myslím, to je docela v rozporu, ne? A já bych rád, tedy byste mi to objasnil, co si o tom myslíte. A co by si myslelo Německo o e, tom, jak přistupovat k bilaterálním vztahům? Já, to by mě zajímalo, jestli by byli pro se jich stát. A potom, e, potom tedy e, e třeba e, libyská operace a podobné tedy intervence, obraná politika, takže to eh, tedy eh, nám ukázalo, že v podstatě ta společná obraná politika neexistuje. O co nám jde? My se snažíme vymýšlet tady tu naši zahraniční obranou politiku a eh, snažíme se to nějak na něco napasovat, ale ono to není přesné, protože třeba v té tedy bezpečnosti obrané politice, tak zde Evropská unie se snaží, aby Spojené národy a další se dohodly na eh, humanitární eh, misi v Libii. A podle hm, kapitoly tedy eh, společné bezpečnostní obrané politiky, ale oni to neudělají. Oni se snaží tedy o námořní embargo, ale to nikdo nechce. My jste máme tedy OSN a potom NATO. A problém je, že pouze polovina států NATO přispívá eh, k misím NATO. Takže eh, hm, hm, skutečně eh, tedy je to spíše na úkor. A já se chci zeptat tedy, jaký je vztah mezi obchodní politikou a zahraniční politikou, protože historicky, eh, což je zajímavé, většinou členské státy rozdělovaly tyto dvě politiky. Třeba eh, když se podíváme tedy na eh, první světovou válku, kdy Británie pořád ještě si kupovala chemikálie pro výrobu munice od Německa dokonce i poté, myslím, když ta válka už začala, tak ještě po určitou dobu. A máme spoustu dalších historických příkladů. A já kladu otázku, jaký je tedy vztah mezi obchodní politikou a zahraniční politikou. Děkuji, kolego Van Ordene. Kolega Širip. Děkuji, pane předsedo. E, ostatni e, z mówców pan viorel e, budura powiedział bardzo interesującą Řečník tady řekl velice zajímavou syntézu vlastně ve svém projevu, protože řekl, že máme strategická partnerství s mnohými členy skupiny, kterou označujeme BRICS. A teď musíme k tomu ještě vytvořit příslušnou strategii. A to je tvrzení, které jakoby nasvědčuje, že Evropská unie je spíše v defenzivě vůči dynamicky se rozvíjícím zemím, které jsme všechny eh, dali do stejné skupiny a zároveň vlastně se snažíme najít, co je vlastně spojuje. Eh, a řekli jsme, že určitě Rusko úplně nezapadá do té skupiny, ale přece jenom vzhledem k rozmanitému potenciálu, které Rusko má a možnostem, musíme se i na Rusko v tomto kontextu dívat. A zároveň víme, že tyto státy si uvědomují svoje pozice, svoje síly, svoje možnosti a že stále častěji se snaží to různým způsobem eh, prokazovat. A mm, i když je tady i konkurence, která, a je tady konkurence, která se objevuje v různých směrech. Já jsem si zapamatoval ehm, část ehm, toho, o co padlo v rozhovoru s jedním z velvyslanců eh, Polska, který byl kdysi v Číně. Bylo to někdy na přelomu 80. let a tenkrát eh, jeden z premiérů z eh, přední a východní Evropy hovořil s premiérem Chilin Lyon a ten se ho zeptal, jakou máte, pane premiére, perspektivu vaší vlastní země? Jak si představujete, že ta země bude vypadat eh, za, za let? On, on um, říkal, víte, my až na takovou perspektivu svůj rozvoj neplánujeme. Takže tato otázka premiéra Chilin Lyon, kterou položil tehdy v 80. letech, jak se mi zdá, má velký vlastně e, význam, protože nám to ukazují, v jaké perspektivě plánuje Čína jak, jak daleko plánuje současné vedení, současná vláda, jak jim se to jeví. A já si myslím, že tady máme velice výrazný příklad. Ku příkladu to, co bylo nedávnem předmětem jednání v jiných výborech, ale také se o tom hovořilo tady v AFETu, myslím zabezpečení surovin. Ukazuje se, že v některých eh, oblastech, například eh, kovů vzácných zemí, až 90 přístupných rezerv má v rukou jediná země a to Čína. Bez toho nemůžeme ovšem eh, rozvíjet moderní technologie. Na druhé straně eh, jsou to státy, které mají obrovské devizové rezervy. Čína. Mají obrovské rezervy surovinové jako příklad můžeme ještě dodat energetické suroviny a sem by patřilo nejenom Rusko, ale také rozvíjející se potenciál eh, primárních surovin v Brazílii. A možná, že za dva, tři nebo za pár let eh, brazilský koncert bude prvním na místě, co se týče těžby ropy a plynu. Pak do toho ještě spadá, eh, možná s výjimkou Ruska, i lidský potenciál, protože zrovna demografie není nejsilnější stránka v Rusku. Ale i tady pozorujeme velice zajímavé trendy, protože podle poslední zprávy, měl jsem možnost části té zprávy se přijít, se předpokládá, že během příštích dvou let demografie v zemích BRIC se také změní. Nemůžeme vyloučit, že v nejbližších letech bude Indie první eh, co do eh, populace, na druhou místě bude Čína a na třetím místě bude Nigérie, přičemž tady o ní nic neříkáme. A eh, tento lidský potenciál má také co dělat se surovinovým potenciálem, takže možná i se co změní co do této africké země. Chtěl bych se v tomto kontextu zeptat, jak se na to prosím díváte? Kdo může být lídrem v této skupině zemí v budoucnosti? Protože mění se i mimo jiném ten demografický potenciál, takže přicházejí v úvahu i určité krizové situace, o tom už jsme se také trošku bavili, tak kdo by se mohl eventuálně stát vedoucí zemí mezi, v této skupině? A pak ještě dvě otázky, které se týkají eh, vztahu mezi těmito státy na straně jedné a Evropskou unii na straně druhé. Máme strategické partnerství a také pokračujeme uzavírat další obchodní dohody. Podle zkušeností eh, máme například v schodech eh, v obchodním eh, obratu. Teď máme uzavřít dohodu s Mercosurem a tam také máme v mnoha směrech schodek co do obchodního obratu. A proto se musíme zeptat, a to, o tom se také hovoří v dialogu, a totiž ptám se na lidská práva, totiž standardy v oblasti lidských práv, demokratické normy, do jaké míry ty mají a, a také ovlivňují vztahy s touto skupinou zemí. Děkuji. Tím uzavíráme seznam řečníků a poslední je kolega Landsbergis. Děkuji, pane předsedo. Jenom jedna poznámka týkající se BRICS nebo BICS, noví světoví aktéři. Velice často se jim říká rychle rostoucí nové ekonomiky. A takže mají vliv na globální scéně ano, ale brát je pouze jako rostoucí nové ekonomiky a pouze jim dát tento atribut, to asi není úplně správné. Samozřejmě, pokud ekonomika eh, eh, má eh, být tedy podle Karle, Karla Marxe tím, co řídí všechno, tak ano, to jsou tedy pozoruhodné státy, ale potom máme další měřítka důležitosti. Jak řekl i kolega Křip, lidská práva třeba. Tak zde bych rád, aby také se jim říkalo nově rostoucí demokracie a dvě z nich jsou eh, nově rostoucí velké demokracie. Ano, Indie vždycky jsme eh, říkali o Indii, že to je významná demokratická země. A potom bychom rádi, aby tyto státy eh, přispěly k posilování demokratického světa. Tato linie je zásadního významu pro budoucno. Eh, proto, a bychom se řídili touto linií a e, ne tedy pouze nějakými tedy emocemi takových e, toho, toho, kdo tedy patří do státu BRICS a tak dále. Takže bychom měli i se zabývat tímto do budoucna. Děkuji, říká pan předseda, odpovědi a Nan Benavente a Budura v tomto pořadí. Děkuji. E, děkuji. Děkuji. Já bych eh, se chopil otázky paní van Ornong, protože v německé vládě opravdu se často ptáme, jaký je vztah mezi obchodní a zahraniční politikou. A co se děje, dělá, jestliže máme dobré a d, d, d, vztahy v obchodu se zeměmi, dokonce s nadbytkem, a když je chceme pak angažovat do věcí, kde se oni sami nechtějí angažovat. A tím se dostáváme samozřejmě k otázce lidských práv. Podle našich zkušeností, dobré, zdravé hospodářské vztahy jsou základem vlivu, který můžeme pak mít v jiných eh, oblastech politiky a to i v politice eh, lidských práv. A nechci si lhát do kapsy, že to má také své meze ale konkrétně naši čínští přátelé velice eh, pozorně naslouchají, když jde o jejich zájmy. Když mají zájem na transferu technologie, na investicích, když mají zájem uh, na tom, aby eh, se dozvěděli, v jakém smyslu jim Evropa může pomoci něco lépe pochopit. A když tedy je tomu tak, pak jsou ochotněji vyslechnout i nepříjemné otázky. Dokonce jsou pak ochotni, eh, aby například paní Merkel poukaz, po, poučovala vedoucí čínské politiky před davem novinářů. A takhle my jsme si, se naučili jednat s eh, čínskými přáteli. Prostě vyložíme karty na stůl, oni taky a v posledu opravdu dojde k interakci. A eh, podle našich zkušeností tady tomu se musíme učit i v rámci Evropské unie, pracovat v tomto smyslu protože bez toho nemůže být dialog. Pak budou probíhat jenom monology a možná ani to ne. Ještě se vracím k lidským právům. Ve většině evropských států a zcela určitě v naší zemi je to klíčový aspekt. My se tím zabýváme, chceme se tím zabývat a chceme, aby eh, naše vztahy vedly k tomu, že se to změní. Je to ale boj každý den a eh, jedná se o to, aby to probíhalo lépe a úspěšněji a to je dobré, když argumenty jsou na naší straně, když můžeme něco dodat. To je podstata našich vztahů s Čínou. A řekl bych, že trošku jinak to platí i o vztazích s Indií. Poslední, abych odpověděl panu Kalanovi, pokud eh, mám to jméno zaznamenané správně, ano, BRICS mají velkou politickou a ekonomickou motivaci k tomu, aby vstupovali do interakce s Evropskou unii a jejími členskými státy. Podle našich zkušeností interakce s Evropskou unii eh, je něco, čemu země BRIC, zejména Čína, dávají přednost. Ale interakce s Evropskou unii je možná pouze, pokud máme tady partnera, s nímž lze vstupovat do interakce v oblasti, která Číňany zajímá. Bez toho bude velká interakce eh, z hlediska jenom členských států s Čínou. A myslím si, že stejné zkušenosti máme i pokud je o Indii. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Um... Děkuji, pane předsedo. První část otázek eh, pana Van Ordena. Já to řeknu jinak. S Lisabonskou smlouvou jsme nezměnili způsob, jak děláme politiku v EU. To ne. Nezměnili jsme způsob, jak děláme zahraniční politiku, ale změnili jsme institucionální rámec, eh, eh, ze kterého se produkuje a prezentuje tato politika, ze kterého se řídí s různými těmi důsledky. Důvod, já nevím. Já si nemyslím, že by to bylo federalistické nebo něco takového. Ne. Já si myslím, že je to tak pro, proto, poněvadž v tom mm, rostoucím multipolárním světě tak je lepší hovořit jedním jazykem a abychom měli jednoho člověka, který nás bude zastupovat. To, že jsem řekl, že členské státy musí eh, uspůsobit svou zahraniční politiku, takže my jsme přijali smlouvu, podle které e, jsme vytvořili jeden úřad, e, tedy vlastně jde o dvě funkce, které zastupují tuto politiku v EU a zároveň jsme tedy vytvořili tu službu, diplomatickou službu, která bude provádět, implementovat tuto politiku no tak potom ty členské státy musí uspůsobit svou zahraniční politiku, protože většina členských států již nemá důležitý hlas v řadě věcí. To je fakt. Vaše země je stálým členem Rady bezpečnosti, vy eh, máte tedy hm, svoji eh, pozici, ale to neplatí pro všechny další členské státy. To, to prohlášení, že členské státy musí uspůsobit svoji zahraniční politiku kvůli Lisabonské smlouvě, to je něco, co my bereme jako věc jistou tady, ale ne třeba v členských státech. Se to tak nevnímá. A teď jde o to tedy nejprve zjistit, jak tedy funguje ta diplomatická služba a vysoká představitelka. A Uvidíme. Zatím se vyčkává trochu, ale je třeba si uvědomit, že Lisabonská smlouva má svůj dopad na národní zahraniční politiky a tudíž můj závěr je, že se členské státy musí adaptovat, protože v některých oblastech strategické problémy, regionální konflikty, tam už nemáte svoji národní politiku, protože tady je třeba Eh, dosáhnout ke konsensu. Jste v Bruselu, bez toho konsensu nemůžete mít národní politiku. A eh, děkuji. Eh, thank you. yeah. Upřímně řečeno, já si myslím, že ta otázka eh, ukazuje, že ty výzvy, s nimi se můžeme setkat, eh, jsou dobře pochopeny. Tady už eh, se zmiňovali, čl, zmiňovalo to, že členové BRICS se stále více projevují na regionální a mezinárodní uh, úrovni. A myslím si, že bude muset aktivněji fungovat i bilaterální agenda, abychom uvítali jejich ambice a abychom eh, je povzbuzovali k tomu, aby se na mezinárodní platformě ujímali odpovědí, protože mám ji například k tomu zdroje, proto bychom je měli eh, zapojovat eh, do nové mezinárodní arény. Někteří pozorovatelé měli za to, že Čína je neochotným mezinárodním partnerem ale v posledním desetiletí nebo ještě v nedávnější době dejme tomu od eh, úspěšné olympiády, kterou úspěšně uspořádala Čína v roce 2008, tak eh, ochutnali, co to vlastně znamená a začali se chovat trochu jinak. A za, eh, začali se více zapojovat do utváření a reformování mezinárodních institucí. Samozřejmě víte, více než já, jaké jsou tady problémy z důsledku i finanční a obchodní, obchodní hospodářská krize. Najednou se dostala nahoru Čína a najednou Čína Eh, se, se dostává do situace, kdy je mnoho mezinárodních eh, očekávání a musí se zabývat různými důležitými a nepříjemnými otázkami i doma, i na mezinárodní úrovni, například i směný kurz. A tady pro nás, pro členské státy a pro Evropskou unii se co změní. Teď máme G20 a tam může poskytnout novou platformu, kde můžeme do jisté míry vyvíjet vliv. Samozřejmě je na vás, abyste uvažovali o tom, do jaké míry je tam Evropská unie nadměrně, příliš málo nebo patřičně eh, reprezentována v G2, ale z hlediska naší služby my myslíme, že G20 je dobrou platformou. Na regionální úrovni si myslím, že je celá řada významných otázek, kde můžeme také mm, získávat výhody z patřičného začlenění těchto zemí. A jak bylo správně řečeno, mají obrovská bohatství. A to má vliv nejen na mezinárodní a na regionální trhy, ale také to může pomáhat eh, utvářet a reformovat určité typy eh, režimů, myslím i nákladových kdyby zejména Čína zítra ohlásila, že zdvojnásobí nebo strojnásobí dovozy něčeho, tak by to samozřejmě do značné míry rozházalo mezinárodní trhy. My jakožto partneři při koordinaci na, úrovni, na určité úrovni eh, mm, se musíme chovat tak, abychom z toho měli výhody my, členské státy a svět jako takový. A konečně ještě se dostávám k lidským právům. Já si myslím, že opravdu eh, vůči těmto mezinárodních partnerům musíme trošku recyklovat, ale ne úplně změnit než eh, jazyk snad, ale měli bychom efektivněji eh, řešit naše zájmy spojené se situací lidských práv v těchto zemích. Jak už tady někteří kolegové v panelu správně řekli, jde o hodně. A často se ukazuje, že těmto partnerům se nelíbí takováto něco za něco. Oni chtějí, aby se s nimi zacházelo jako s rovnými nebo rovnou k významnými protagonisty v mnoha ohledech. A tady proto eh, ten starý eh, typ eh, jednání, kdy se jim většině někdo něco přednášelo, někdo je poučoval, tak to možná už teď nevede k žádoucímu efektu. Ale zároveň e, ve světě, kdy už máme Lisabonskou smlouvu, máme nový nástroj, celou řadu nových medalit, modalit, abychom mohli e, vysílat signály. Máme k dispozici celou řadu širokou škálu prostředků protože naše společnosti mají mnoho kanálů, které nám umožňují interakci s těmito partnery. Ať už je to eh, prostřednictví nevládních organizací, akademické společnosti, univerzit. Existují tedy mnohá fora a mnoho nástrojů, jejichž prostřednictví můžeme těmto společnostem efektivně pomáhat, aby se dopracovali k našim hodnotám. Děkuji. Allora, l'ultima replica. Ano a poslední reakce. Ano, má e, zde kolega pan Ladau. Já bych chtěl eh, zareagovat na otázku pana Tanoka, Brazílie, Evropa, pomoc a tak dále. První věc, pomoc pro Rusko nebo Čína, to je pouze malý zlomek eh, kapitálu, který tam teď jde. Já mm, s vámi i souhlasím, že oni v podstatě nepotřebují žádnou státní pomoc, veřejnou pomoc, ale jak víte velice dobře, eh, to není, tady nejde o žádnou filantropii, tady jde o to, eh, že pomoc jak si posílí, zintenzivní, zlepší ten váš vztah s partnerem, takže to Není otázka dát či nedát pomoc. Potom druhá věc, Evropská eh, unie, eh, jak nakonec eh, dopadne tedy, jestli nespláče. A zde třeba pro Brazilce Evropská unie je stálým partnerem a ona tam zůstane dlouhou dobu. To neznamená ale, že mm, tam mm, moc síla Evropské unie bude příliš velká, protože eh, Brazílie má řadu bilaterálních vztahů s evropskými státy a pro Brazílii Evropa znamená dvě věci. Za prvé obchodní politika a regulace. Obchodní politika. Eh, zde Brazílie vnímá rozdíl mezi EU a USA eh, pro ně Spojené státy to je takový tygr, který kouká, kde je jaká kořest a jakmile nějakou eh, někde vysleduje, vystopuje, tak po ní skočí a zakousne se. Kdežto Evropa, to je eh, takový krásný, velký nějaký nosorožec, eh, který se usmívá, malá očka a jenom tak přežvikuje, přežvikuje, měsíc, měsíc a potom, když se kořist nedívá, tak se na ní posadí a zalehne. Takže to je způsob, jak my to vidíme a e, proto Brazílie například ne, e, tak to vnímala i nařízení REACH. Třeba my, když přijmeme nějaké nařízení, no tak chceme, aby bylo univerzální. A, a, ale ono teď to bude těžší a těžší. Proč? Protože oni teď víc reagují a budou reagovat Ehm, proto tedy eh, to s tou regulací nebude jen tak. Takže my ale eh, v té velké finanční krizi jsme všichni na stejné lodi, protože jsme na sobě závislí, protože eh, pokud my tedy se v Evropě propadneme, tak sebou stáhneme i státy BRICS a naopak vice versa ve 20. století jsme měli řešení pro podobné systémové problémy. To byla válka. My jsme e, zničili, vybombardovali hodně hlavních měst, zabili jsme spoustu lidí a potom se zase ekonomika začala rekonstruovat. Teď to je komplikovanější a doufám, že se nevrátíme k tomu e, e, předchozímu řešení. A teď nám zbývá pouze spolupráce. A my v Evropě víme, o co jde Zde se obracím na polského kolegu. Kdo to povede? Nikdo. Kdo to eh, povede? Pouze ten, kdo souhlasí s tím, že bude garantovat eh, to minimum veřejných statků, aby to mohlo fungovat. A teď vidím pouze jednoho toho lídra Spojené státy. Ať se nám to líbí, ne, protože oni jsou eh, schopni garantovat určité ty veřejné statky. Evropa není toho schopná, Čína, Brazílie to nechtějí. A takže tady jde o toto, takže eh, k tomu k otázce pana Van Ortena. Obchodní politika, zahraniční politika, ty jsou propojeny. Zahraniční politika bývalá pořád ještě je o eh, evropských zájmech nebo národních zájmech pokud chcete. Pokud chcete mm, mm, propojit zahraniční politiku s obchodem, tak musíte přesně vědět, jaké jsou vaše obchodní zájmy a to není vždycky snadné. Když třeba budete obhajovat jeden sektor, jedno odvětví, tak to může být na úkor jiného odvětví. De facto Obchodní politika znamená vlastně to, že neustále mezi sebou soutěží eh, mm, eh, lobbysti a snaží se o určitou nějakou rovnováhu. A, takže zahraniční politika taková to nebývala, ale teď se eh, tomu začíná více a více podobat. A to je právě problém, protože když eh, musíte dělat zahraniční politiku s tím, že máte za zády lobbysty, kteří na vás ječí, tak to je těžké. Národní vlády v tomto globálním eh, závislém, vzájemně závislém světě tak ztrácí svoji legitimitu. Lidé již nevěří, že národní vlády skutečně vyřeší jejich problémy. A co s tím uděláme? Vrátíme se k tomu, co řekl pan Landskerpis. Demokracie, ano, tady je určité vakuum, absence demokracie, co s tím naděláme? A k panu Kilamovi zvýšit eh, práv, mm, statut právního státu nebo úroveň právního státu. To s tím souhlasím, ale problém je, že Číňani, Indové, možná asi Brazilci tolik ne, ale ti si myslí, že pravidla, která dnes existují, že my si je děláme sami bez nich. Vy jste si vytvořili pravidla a teď chcete, abychom my je respektovali taky. Takže to je takové dilema, co bylo dřív, zdali slepice nebo vejce. Dáme jim určitý hlas, aby do budoucna skutečně participovali a vzali na sebe odpovědnost, a nebo budeme chtít, aby reálně participovali a vzali na sebe odpovědnost právě proto, aby potom dostali více, větší hlas, větší váhu. Jak to nastavit? To je politická volba. A doby jsou nejisté. A já si myslím, že jsou zde možnosti, že ještě vzniknou velké krize, možná i války. Právě a půjde o toto když nebudeme ko- kooperovat, spolupracovat, tak vše je možné. Excepcionalmente. A výjimečně, ano. Ještě výjimečně kolega Salafranka. A e, dáme e, ještě slovo kolegovi Salafrankovi. Děkuji, pane předsedo, já se omlouvám, já jsem přišel pozdě. Eh, na diskuzi, eh, protože jsem byl na jiné schůzi. Chtěl jsem říci, že musím poděkovat kolegovi Sariuši, Sariuši Volskému, že zorganizoval toto slyšení na téma BRICS a chci poděkovat všem řečníkům za projevy a Bohužel já jsem nemohl se zúčastnit na začátku, eh, kdy hovořil pan profesor Vajadao, kterého znám ještě celou řadu let a vím, že jeho replika byla velice brilantní, to jsem si vyslechl. Ale chtěl bych eh, odpovědět na jednu otázku, která mě leží na srdci. Předpokládám, že nyní máme takovou zajímavou studii eh, o mezinárodním vlivu. Eh, dnes všichni analytici říkají, že za 35 let, že ta Ekonomická váha se tedy bude přesouvat eh, Atlantiku po Pacifik a že eh, váha Evropy půjde dolů. To je eh, tedy studie, která říká, že i jediná vlastně mocnost, která existuje USA, takže ještě tedy zvýší svůj vliv potom Německo, Francie a Čína, ti čtyřikrát zvýší svůj vliv, potom ještě Rusko také a některé členské státy Unie ty menší, třeba Rakousko, údajně, eh, které přijímá dvojnásobek eh, imigrantů než Brazílie, že třeba mm, Slovinsko eh, získá třikrát více medailí než Indie ve sportu, že Lucembursko vysle, vyšle více vojáků do mezinárodních konfliktů než Čína a že Řecko tedy eh, bude více publikovat než Jižní Afrika, takže to je třeba relativizovat tyto všechny údaje tam uvedené, ale Tady se hovoří o některých malých členských státech EU. Pokud hovořím o těch velkých, tak tam si myslím, že tam je to evidentnější, tam je to průkaznější, jak to bude. A já mám takovou otázku, protože vy velice dobře znáte dohodu eh, s Mercosurem. A teď nyní my diskutujeme o novelizaci, roveliza, eh, o revizi rozpočtu na rok 2012, o to požádala Evropská komise, která dělá škrty. Škrty pro některé země jako Mexiko, Brazílie a No, protože máme teď nové priority na severu Afriky, kolem Středomoří. A takže ty země BRICS, co potřebují, ale potřebují příležitosti a ty příležitosti dostanou díky dohodám o přidružení. A myslíte si, že ty škrty eh, eh, eh, pro tyto geografické zóny je to dobrý signál? Jaký je politický zájem Unie o státy BRICS? A nebo si myslíte naopak, že Evropská unie by měla věnovat věcí, větší péči vývoji v těchto zemích a neškrtat ty symbolické pomoci, které eh, vyčlenila pro tento region. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, za to, že jste štědře mi dal možnost pohovořit. Výborně, takže teď odpověď pan profesor Valadao. To je těžká odpověď, eh, protože to je těžká otázka, protože na jedné straně eh, to je velice dobrý signál je, e, že vůbec e, Evropa se začíná zajímat o události v severní Africe. A uvidíme, zdali se e, bude chovat seriózněji vůči arabským státům v severní Africe, protože to, čemu říkáme arabské jaro, má zatím, jak to vypadá, minimální šanci, aby se vůbec transformovalo v něco dobrého. Takže na té symbolické úrovni, ano, říci, že Eh, nebudeme již dávat pomoc eh, Brazílii a Mexiku. No oni je vlastně nepotřebují. Co potřebují? Je spolupráci, obchodní výměny. Hm, potřebují eh, to, abychom dělali věci společně, třeba abychom do Afriky šli společně, abychom měli tedy ty různé hm, trojstrané modely spolupráce a podobně. Problém Evropy s Brazílií především a se státy Mercosur, je pořád ta otázka vyjednávání o dohodě Mercosur. A e, takže američani teď ti e, e, ti tedy hm, hm, dávají velkou podporu etanolu třeba Brazílie teď může vyvážet etanol do Spojených států a Evropa to tak nechává. No to je problém. To je problém potom se zemědělstvím. Ten problém je, to nelze si zakrývat. A já si myslím, že to jsou právě tyto signály, které jsou nejvíce komplikované. Evropa je ochotná eh, uzavřít dohody o přidružení jako se zeměmi jako Brazílie a další. Ano nebo ne je ochotná. A do jaké míry je eh, schopna tedy sladěvat své zájmy s jejich a ne, ne tak, že my budeme říkat, eh, my máme pravdu, vy ne. Tak to nejde. A to je důležitější toto, než že mm, budou provedeny škrty, já nevím, v pomoci Mexiku či Brazílii. Nevím, zda jsem dobře odpověděl, ale to je těžká otázka, na kterou se i těžce odpovídá. Dobře. Děkuji, děkuji řečníkům, děkuji, děkuji kolegům, kteří eh, přispěli eh, k této zajímavé diskuzi a přejdeme k dalšímu bodu. Což je doporučení radě a komisi ohledně vyjednávání o dohodě o přidružení Evropská unie Moldavsko. Připomínám, že to je již e, po druhé, co se zabýváme tímto doporučením radě a komisi o vyjednávání o dohodě o přidružení s Moldavskem. Také vás informuji, že jsme obdrželi 92 pozměňovacích návrhů a zpravodaj předložil k tomu 9 kompromisních návrhů. Také připomínám, že výbor INTA hlasoval dnes odpoledne o e, stanovisku, e, které doplní e, náš text, o kterém budeme hlasovat zítra. A pokud pan zpravodaj Watson chce, tak má slovo aby se vyjádřil. Grazie, presidente. Grazie, presidente. Um, I would like to start. Já bych eh, nejprve chtěl poděkovat všem kolegům, kteří přispěli k eh, diskusi o této zprávě, protože opravdu měli velice užitečné podněty a také stínoví zpravodajové z ostatních skupin velice pracovali. Minulý týden jsme měli velmi úspěšnou schůzku. A v důsledku toho byla vypracována řada kompromisních pozměvacích návrhů. Eh, chtěl bych, pane předsedo, vysvětlit, že celou dobu jsem se snažil o to, abychom dospěli k co nejširšímu konsensu o této zprávě. Myslím si, že to je velice důležité, když máme co dělat eh, se zeměmi, které jsou v blízkém sousedství, abychom mm, dosáhli širokého a jednotného konsensu, jak postupovat dopředu. A abychom opravdu se snažili zajistit, že budeme hovořit jedním hlasem, stejným hlasem, až s nimi budeme mít co dělat. A z toho opravdu vycházejí kompromisní pozměňovací návrhy, které jsou zde předkládány. Rád bych také poděkovat výboru INTA, protože tento výbor vypracoval a dnes hlasoval o stanovisku. Jehož autorem je pan Davis Martin. A to stanovisko, mohu říct, mě jako zpravodaj nedělá vůbec žádný problém a já bych kolegům chtěl doporučit, abychom stanovisko, které bylo dnes ještě pozměněno na výboru INTA, zapracovali do naší zprávy. Kompromisní pozměňovací návrhy, pane předsedo, se týkají mnoha pozměňovacích návrhů, které předkládali kolegové a doufám, že je mají kolegové všichni před sebou, takže to nemusím postupně všechno tady číst ale přece jenom bych chtěl navrhnout drobnou změnu. Týká se to jednoho z kompromisních pozměvacích návrhů na základě další diskuse se stinovými zpravodaji. Totiž eh, je to kompromisní návrh eh, odstavci 1 bod A. Nový kompromisní návrh by zněl, já se omlouvám, je to poměrně dlouhá věta v angličtině a já bych v žádném případě nebyl jedním z těch, kdo přispívají k rychlému um, úpadku mého jazyka, takže asi bude třeba k tomu, aby další připomínky, snad ne až tolik, aby to vypadalo jako jídlo, které nepříjemně voní, je tam moc eh, eh, glutamátu sedného. Ale přece jenom, aby to vyjádřilo eh, Evrops- hledisko Evropské unie a ne teda perspektivu Evropské unie a ne členství v Evropské unii. Zakládat angažovanost Evropské unie a další jednání s Moldavskou republikou na ujištění, že evropská perspektiva, včetně článku 49 Lisabonské smlouvy, což zase by mělo probíhat současně s realizací strukturálních reform, je jednak hodnotnou pákou pro realizaci reform a zároveň i nezbytným katalyzátorem pro eh, veřejnou eh, podporu těchto reform. A já, pane předsedo, doufám, že touto drobnou změnou změní kompromisního pozměvacího návrhu dosáhneme široké podpory v průřezu všech politických skupin. Já, pane předsedo, samozřejmě vítám jakékoliv poznámky nebo připomínky ke kompromisní návrhu ze strany kolegů. Děkuji. Děkuji. Slovo má stínový zpravodaj nejprve Trajan Ungurano. Já jsem rovnou tady hned před vámi, jsem zde fyzicky přítomen. Dovolte mi, abych nejprve poděkoval panu zpravodaji, který, řekl bych, eh, pracoval ve pozorhodně konstruktivním duchu. Byla to dlouhá jednání a někdy eh, velmi vášnivé diskuse já velice oceňuji jeho flexibilitu, jeho úsudek a jsem ochoten říci, že podporujeme kompromisní návrh, který nám právě přečetl. Myslím si, že je to velice zdařilá a politicky rozumná formulace. Kromě toho bych eh, nemohl říci, že jsou tady nějaké velké nevyřešené věci, co se týče pozměňovacích návrhů ke zprávě. Myslím si, že se nám podařilo překonat poslední překážku a na nakonec bych znovu chtěla vyslovit souhlas s panem zpravodajem ohledně um, rychlého úpadku angličtiny. Děkuji a teď má slovo pan Joan Pasku. E, děkuji. Já paradoxně prakticky nemám nic, co bych řekl proti tomu, co řekl pan Rungurenu o této zprávě. I my podporujeme stanovisko, názor, že pan zpravodaj odvedl velice solidní a profesionální práci ve snaze najít kompromisní řešení u některých zcela zásadních věcí. A mohu říci, že i my podporujeme eh, tuto změnu na poslední chvíli, o které tady byla zmínka. Protože nám jde jenom o to, abychom udělali krok dopředu co do Moldavie, Moldavska, tak, aby tam skutečně se uskutečnily eh, strukturální reformy, tak, aby jednoho dne se mohla stát členem naší unie. Určitě víte, že práce, která byla investována do této zprávy, je opravdu pozoruhodná. A mohu pouze podpořit, co už řekl pan kolega Ungureno ohledně osobním příspěvku pana zpravodaje, který se velice snažil najít východisko eh, a řešení těchto důležitých věcí. A tím vám chci, pane předsedo, velmi poděkovat a rád bych také poděkoval zpravodaji a kolegům za odvedenou práci. Děkuji. Třetí na seznamu pan Werner Schulz. Nic. Za zelená. Pane předsedo, pane zpravodaji, teď tady je velmi schodný náhled na tuto věc. Je to velice vyvážená zpráva, eh, která tady opravdu eh, přináší odvahu této zemi a podporuje ten vývoj, který tam zatím proběhl. Všechno je tady zdůrazněno a podtrženo. A v jediné sporné věci, která tady dosud byla, se nyní podařilo nalézt šikovnou formulaci, kompromis a eh, orientaci na článek 49 a na evropskou perspektivu a to mě velice těší. Jsem velice spokojen s touto zprávou a děkuji panu zpravodaji výslovně za velmi dobrou spolupráci, díky které se nám podařilo dospět k této schodě. Je to zpráva, která Moldavsko posune dál a bez, pohyby, bez, bez pochyby to potěší veškeré zúčastněné aktéry. Tanok, next one. Je pan Tanok. Děkuji, pane předsedo. EKR také eh, eh, podporuje eh, tuto zprávu Syra. Graham Ovocna, protože byl povýšen do stavu šlechtického jenom mm, k rumunským kolegům, kteří zmínili Moldavsko a já, pokud si pamatuju, já již 8 let působím v tomto výboru, tak mm, mm, takže Eh, i hm, tedy eh, samozřejmě eh, Moldavsko a Ukrajina, takže ten pohled se pořád mění, pro, proměňuje a je třeba se na to podívat možná z té jasnější evropské perspektivy, nebo nevím, jestli euroatlantické perspektivy, někdy to není jasné, nebo evropské pouze. A ještě bych řekl rumunským kolegům, pokud hm, diskutujeme také o Ukrajině, tak i hm, Ukrajina by měla mít evropskou perspektivu a samozřejmě my máme ale stejnou formulaci, která se týká všech těch zemí východního partnerství. Ta konfigurace je stejná, jde tedy o Moldavsko, Ukrajinu, možná do budoucna Bělorusko, pokud se zdemokratizuje a mm, je to eh, lepší, než když používáme různé eh, formulace vůči ním. To by nebylo dobré, eh, mm, protože tak eh, bychom měli v těch našich zprávách používat stejné formulace a ne odlišné formulace, protože de facto ten, je to stejně to tež. A já myslím, že eh, moldavologové a ukrajinologové určitě pochopí význam těch slov. Expensive but beautiful. Drahé, ale krásné, bych řekl. Kolega Salafranka, prosím. Děkuji, pane předsedo. Naše frakce, náš eh, stínový Ongurano řekl jasně, jaká je naše pozice, tedy pozice PP e a já bych chtěl tedy poděkovat panu Vocnovi, zpravodaji, za to, že byl flexibilní, otevřený, vstřícný k dialogu a tak, aby Evropský parlament vystupoval jednotně v tomto citlivém tématu. A já zcela chápu tu logiku, po které volá pan Tanok. To znamená, abychom vystupovali systematicky, koherentně vůči státům, které se nachází ve stejném kontextu. Já si myslím, že formulace pana Vocna je vhodná k tomuto a tudíž vás ujišťuji, že naše frakce zprávu podpoří. Jak již řekl pan Ongoria, nám je to podpoříme velice jasně. Děkuji, pane předsedající. Honorable Makovej. A slovo má paní Makovej. Oh, thank you very much. Děkuji. Já chápu, že bylo dosaženo dohody ohledně ústního pozměňovacího návrhu od pana zpravodaje. To mě těší. Já bych chtěla eh, říci něco v souvislosti s článkem 49 a čl- soumlouvy a členstvím. A nejdůležitější věc je, že v případě Moldavské republiky řeší, se díváme na meritus věci, čeho dosáhly moldavské úřady a lidé v této zemi e, kteří se velmi snaží a za poslední roky dosáhli dobrých výsledků. To je vlastně technické hodnocení a to se musí obrazit i v našem politickém rozhodnutí. Takže zase díváme se na to, co ta země opravdu vykonala. A musíme to samozřejmě ocenit a povzbudit je, aby pokračovali v reformách, protože to je v posledu naším cílem. Povzbudit je a podpořit v reformách eh, ku prospěchu obyvatelstva. A druhá stručná poznámka. 15. 16. června se konalo PCC tady v Bruselu s našimi kolegy z Moldovského parlamentu. Schválili jsme doporučení k různým oblastem a vůbec k věcem, které se týkají rozvoje země. Jenom pro vaši informaci, doporučení bylo zasláno i tomuto výboru. Děkuji vám. A závěrem pan zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že jsem mimořádně, eh, mám velké štěstí, že jsem zpravodajem pro Moldovu a ne pro některého z větších sousedů této země. Chtěl bych zase stínovým zpravodajům poděkovat za jejich laskavá slova a za to, s jakou trpělivostí spolu se mnou vypracovávali Smra- eh, právo. Chci poděkovat také výboru pro mezinárodní obchod a paní Makové a celou delegací za jejich příspěvek. Já si myslím, že ta zpráva opravdu vyšla jasný signál do Moldavska, že totiž pokrok v reformách, které provádějí a pokrok v oblasti řešení konfliktu v Podněstří se setká se stoupající podporou ze strany Evropské unie na zásadě víc za víc, kterou vypracovává Evropská unie. Je mi opravdu velmi potěšením eh, se angažovat vůči zemi jako Moldavská. Říká pan Pasko, někdy jsou to výhody, že je to země malá, aleč krásná. A také eh, spolupracovat s jejich vládou právě v době, kdy mají značné potíže s tím, jak zemi vést dále vpřed, ale já velice obdivuji jejich pokrok a doufám, že toto nám umožní, abychom eh, stále úžeji rozvíjeli své vztahy s touto zemí. Myslím, pane předsedou, že bychom měli mít možnost hlasovat o této zprávě zítra. Bene, kolegy, grazie. Výborně, kolegové, děkuji. Rychle přerušíme jednání na 10 minut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

<clears throat> Milí kolegové, budeme respektovat to, že náš host přišel včas a máme pouze pár minut spoždění za programem, ale eh, zde eh, musíme se chovat zdvořile, protože host přišel včas a také i e, máme dost nabitý program. E, jsme velice rádi, e, že zde můžeme přivítat pana předsedu Rady zástupců Irácké republiky a ještě 17. Eh, pardon, kanál 17, to je tlumočení do arabštiny. Eh, jenom takové upozornění. Pane předsedo, to, že dnes eh, jste přišel, to je hmatatelný důkaz o tom, jak se rozvíjí a posilují vztahy mezi našimi dvěmi parlamenty náš výbor má velký zájem o vývoj demokracie ve vaší zemi a to e, v podstatě je i doloženo určitými fakty, které stručně bych zde vyjmenoval. Naše rozhodnutí, nebo my jsme se rozhodli, že e, našemu e, italskému kolegovi Maurovi, který je šéfem delegace, mé delegace tedy v Evropském parlamentu, tak jsme mu eh, dali, zadali jsme mu zprávu pro vztahy mezi EU a Irákem. V podstatě i proběhla první oficiálně návštěva delegace Evropského parlamentu pod vedením kolegy předsedy Stevensona, který je předsedou eh, delegace pro vztahy s vaší zemí a se kterým byste se eh, setkal v Dubnu v Bagdádu a já děkuji, že spolu předsedá právě i teď naší schůzi. Potom zde eh, eh, náš výbor uspořádal veřejné slyšení. Slyšení to bylo v květnu a věnovalo se právě hospodářské a sociální situaci ve vaší zemi. Během toho slyšení jsme i si vyslechli mm, názory různých občanů Iráku, kteří za námi sem přijeli a hovořili o událostech, eh, Eh, které tam probíhají a i přednesli určitou pozitivní vizi i ve světle eh, té kritické situace, že jim jde o mírový eh, Irák, který propojí všechny občany bez ohledu na původ, bez ohledu na vyznání a že mm, mm, chtějí všichni tedy uplatňovat stejné svobody a stejná práva. Pane předsedo, právě bych rád, aby vy jste se také vyjádřil k těmto tématům a buďte si jist, že Evropská unie a parlament Evropský parlament, Evropská unie vám velice solidárně chtějí na této cestě pomoci. Dále máme smlouvu o spolupráci a partnerství mezi Irákem a Evropskou unii ehm, kterou se parlament bude zabývat v příštích měsících a jsme si jisti, že určitě hodně přispěje k rozvoji bilaterálních politických a ekonomických vztahů. Irák je bohatou zemí a to nejenom z důvodu přírodních zdrojů, to všichni dobře víme, ale také i vzhledem k tomu, že má za sebou velkou historii a i má eh, dobrý národ, kvalitní lidi eh, s kvalitní morálkou a mm, s tím, že je důležité, aby tato země si zachovala svoji různorodost, eh, protože to i spolu vytváří jeho identitu. Výzvy, které řešíte, těch je hodně. My o tom určitě budeme v diskuzi hovořit. A já Eh, bych velice rád vám a členům vaší delegace eh, ještě jednou chtěl říci, že vás rádi vidíme a hm, hned eh, vám dám slovo. A byl bych rád, kdyby se vám podařilo, se omezíte na 15 minut, abychom poté mohli vést dialog. A, a, takže já bych velice rád, abyste. Eh, se takhle omezil a abychom potom mohli v duchu spolupráce diskutovat. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane eh, předsedo, pane Albertíny. Toto je výborná příležitost, abychom vás pozdravili jménem Iráčanů. A vaším prostřednictvím chceme pozdravit eh, přátelské Evropany a zdravíme vás slovem salám, mír a doufáme, že budoucnost eh, bude svědkem dobrých vztahů mezi všemi lidmi na základě lásky, solidarity a vzájemné podpory tak, aby se vykrystalizoval svět eh, svobody, Eh, zbavený válek, zbavený krizí a nerovností mezi lidmi. Vážení kolegové, dámy a pánové, jedna eh, z charakteristik, kterou obdařil Allah náš lid, je, že je to velice živoucí lid. A kdykoliv ho smete bouře, tak se dokáže znovu schopit k životu. Kdykoliv je jeho struktura a ekonomika zničena, vždycky poté se náš lid zase znovu objeví jako pták Fénix z popela a je ještě silnější, ještě odolnější. A proto jak víte, naše země je právě zemí, kde byly eh, starobylé civilizace, kde se objevila první písmo A eh, je to země, kde se lidé vždycky vyznačovali obrovskou tvořivostí a všechno, co se jim dělo, obrátili v požehnání. Doufáme tedy, že náš lid bude bezpečný a bude mít stabilní budoucnost. Ano, kolegové, naše lidé opravdu prošli nesmírně obtížnou dobu dobou Naše země byla smetena, byla zničena, naše infrastruktura byla úplně zničena. Situace je hrozná. Naše země se stala vlastně i dějištěm zástupných válek, které vlastně vedly jiné země. A nevinní lidé za to platili nejvyšší cenu. Dnes se Iráčané vlastně Eh, nevědí v mnoha případech o svých příbuzných, eh, mnozí přišli o domov a jsou i střety zájmu v rámci zemí a plus jsou tady vnější zájmy, které eh, vedou k pokusům destabilizovat našich zemí. Každý, existují různé verze toho, k čemu opravdu dochází. A mm, jsou tací, kteří by chtěli podněcovat sektářské zástupnické války, aby se naše země stala úplně spustošenou. Některé vrstvy společnosti se snaží vákua využívat k tomu, aby eh, kradly, aby loupily a aby vůbec využívali nezákonných prostředků. A naše vláda se snaží znovu obnovit svrchovanost eh, vlády nad celou zemí, tak, aby bylo možné se s nadějí dívat do budoucna. Prostřednictvím demokratického procesu eh, máme vytvořený parlament, eh, který se snaží opravdu být hlasatelem vůle lidu a pomoci vybudovat jednotný demokratický Irák, který by zajistil mír a stabilitu pro všechny své občany. Bohužel ovšem eh, nevždy eh, se naše naděje plní, nevždycky eh, se krystalizuje to, co bychom chtěli. My jsme byli v zárodku demokracie, který ale ničí sektariánské konflikty. A my, poslanci, členové iráckého parlamentu, se snažíme eh, pracovat tak, abychom eh, opravdu byli hlasateli vůle lidu a ne vlády. Snažíme se zmocnit lidi k tomu, aby mohli projevovat vlastní vůli a dělat to produktivně a tvořivě. Všichni víme, že demokracie není nic, co by bylo naší kultuře cizí. Naše dějiny dokazují, že naše země a naše lidé byli mezi těmi, kdo vytvářeli na světě demokracii. Ale nám to bylo odebráno na tak dlouho, že jsme zapomněli, jak v praxi provozovat demokracii. A během posledních několika měsíců Irák eh, prokázal, že jeho lidé jsou opravdu mírumilovní, že chtějí demokracii, že si přejí bojovat proti eh, eh, korupci, proti eh, zvýhodňování příbuzných v rámci stráta, vládních státních struktur. Dnes se snažíme vymanit se z ekonomické a politické krize, kterou procházíme. A proto vás žádáme o pomoc, aby jsme, abyste nám pomohli tuto krizi překonat a napravit problémy, s nimiž se potýkáme, tak, aby se naše země vrátila ke své humanitární uh, roli, aby mohla budovat mír a prosperitu pro všechny. Dnes uh, vyzýváme evropské státy, instituce, národy, tomu, aby investovali do naší ekonomiky, do průmyslu, do technologií, protože naše země dnes představuje otevřený trh. A jsou tam dobré a dlouhodobé vyhlídky. Iráku se daří překonávat velice těžké problémy a znovu nastolit svobodu, stabilitu v regionu. Ale nepodaří-li se to, bude-li pokračovat krize, pak tady bude opravdu živoucí sopka. Vážení kolegové, solidarita a nasazení lidí Evropu si zaslouží podporu. A bez toho totiž eh, bude situace podobná eh, meči s dvojitým ostřím buď ta situace může vést k pozitivnímu vývoji, nebo se otevřou dveře do pekel pro celý region. A co se stane? To už je z odpovědnosti nás všech. My podporujeme vůli národa, vůli lidu, nikoli vlády. A chtěli bychom být součástí tohoto probíhajícího demokratizačního procesu. Jsme proti tomu, aby docházelo k represím. Bojujeme proti korupci v naší zemi. A jak všichni víte, vážení kolegové, jsme i proti politice dvojích standardů, s níž se někdy v našem regionu setkáváme. Despotismus, nepotismus, e, útlak je vždycky stejný, ať se to děje tam či jinde na světě. těžko můžeme chtít změny v jedné zemi, v jednom regionu a pomět, e, ignorovat to, k čemu dochází někde jinde. Myslím si, že bychom nikdy neměli jednat proti vůli a na úkor lidu, ale je třeba i využívat iráckých zkušeností, protože my jsme vyvodili velká poučení z toho, co se stalo. jsou skupiny, které usilují o to, aby Irák byl válečnou zónou, kde se budou vést sektariánské, sektářské války. Ale vy, kolegové, jistě víte, že není třeba a nesmí se podněcovat interní pro, problémy, protože to bychom šli rovnou hlavou proti zdi a to by rozhodně naše problémy nevyřešilo. Na naopak problémy by pokračovaly do budoucna. Zbraně, jak víte, nejsou jediným prostředkem k řešení problému. Proto bychom měli hledat mírové prostředky k řešení a nápravě situace. A rád bych znovu zopakoval, jak vděční vám jsme za vaše laskavé pozvání a za to, že jste mi laskavě dali možnost, abych vás informoval i situaci v Iráku. Eh. Děkuji. Není tady, tady máme počátek naší diskuze a jako první udělí slovo panu kolegovi Stevensonovi. Děkuji, eh, pane předsedo, a děkuji vám také za vaše neustálé pohostinství, za pozvání, aby naše delegace se zúčastnila zasedání vašeho zahraničního výboru. Já bych také chtěl uvítat pana eh, Nudžefi, který je předsedou Rady zástupců a máme tady deset poslanců plus poradce a další, kteří přijeli z Iráku a je nám velkým potěšením a ctí, že vás všechny můžeme uvítat zde v Evropském parlamentu. Bylo mi rovněž ctí vést naši malou delegaci do Bagdádu. Bylo to v dubnu tohoto roku a rád bych především chtěl vám poděkovat za, fantastické, za fantastickou pohostinnost a jaký význam se poklá, za jak významnou jste pokládali naši návštěvu, že měli jsme možnost setkat se s prezidentem Talibánem a také s Barzánem, když jsme byli v Kurdistánu. Samozřejmě jednou z nejvýznamnějších akcí byla schůzka s vámi, pane Načáfi, ale sešli jsme se také ze, s ministrem zahraničí, eh, s místopředsedou vlády, eh, s mnoha eh, předsedy výborů v radě zástupců. Takže pro nás, pro všechny to byla obrovsky významná návštěva. Některá klíčová témata, o kterých jsme hovořili, zahrnovala například situaci týkající se vlády národní jednoty. Bohužel jsme zklamáni, že dokonce ani teď nebyl jmenován ministr vnitra, obrany a bezpečnosti, což jsou tři klíčová ministerstva a ještě nebyl jmenován předseda Rady pro strategickou politiku. A to bylo jedním z hlavních prvků eh, dohody. A vlastně tady 19 různých doložek eh, dohody s Arbilo a myslím si, že žádná z nich nebyla realizována. To je velkým zklamáním pro nás, protože vláda už existuje více než 100 dní a my jsme rozhodně doufali, že dojde k pokroku. Já jsem s vámi hovořil během oběda také, pan, vaše excelence, a také bilaterálně jsem se sešel s některými kolegy z vaší delegace. A trošičku mě to uklidnilo ve smyslu, že se postupuje na cestě k těmto nominacím, protože to je naprosto zásadní, aby ta eh, vláda národní jednoty se stala skutkem. To je pro nás eh, eh, zásadní, protože si nemyslíme, že je dobré, aby všechny tyto pravomoci zůstávaly v kanceláři premiéra bez ohledu na to, o jakou osobnost, osobu se jedná. Také jsme během návštěvy Iráku hodně hovořili o e, masakru v Kampašra, ke kterému došlo v květnu a velice, v dubnu a velice bychom s vámi chtěli spolupracovat, pane předsedo, aby se došlo k řešení této humanitární krize. 350 lidí z Ašrafu se muselo vysílit, vysídlet, dostali se do 27 také č, chtěl, č, členských států, také ve Spojených státech, eh, Kanada, Švýcarsko, jiné by možná eh, si přáli je přijmout. Samozřejmě chápeme, že Irák má plnou svrchovanost na svém území, ale my jsme ochotně maximálně pomáhat. Podporujeme paní Navi Pile eh, z úřadu eh, Vysokého komisariátu OSN pro lidská práva. Ona vyzývá k plnému a nezávislému vyšetřování ohledně toho, k čemu došlo eh, od, od 8. dubna, myslím, ten masakr. A ke témuž vyzývá i baronka Aštonová. Já jsem také, vaše excelence, během oběda s vámi hovořil o naší iniciativě, aby se uspořádala společná konference mezi komisí, radou ministrů a Evropským parlamentem ohledně příležitostí investovat do Iráku. Byla by to zcela unikátní konference 5. 6 prosince, která by se zaměřila na energii, eh, ropu, plyn, obnovitelné zdroje, zemědělství, obchod aby se schromáždili kapitáni průmysl z celé Evropské unie. S tím, aby se jim ukázalo, že to je opravdu země skvělých příležitostí, kde lze podnikat a zároveň uvnitř Iráku vytvářet pracovní místa. A zároveň je to teda skvělá je to příležitost i pro evropské podniky. A velice doufám, že na zahájení této konference bude i sám prezident Talabány spolu s předsedou Barosem a s předsedou Evropského parlamentu Jeří Buskem a že tam bude i polský premiér Donald Tusk. To zdůrazní význam, jakými překládáme partnerství mezi Evropskou unii a Irákem a budoucí prosperitě vaší ekonomiky. A velice se těším na úzkou spolupráci s vámi při realizaci této konference. Děkuji. Grazie, president. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji, eh, pane Stevensne. A slovo má pan Mario Mauro, zpravodaj pro Irák. Děkuji, pane předsedo. Um, také, pane předsedo Iráckého parlamentu. Vítám vás mezi námi, jsem rád, že vás tady opět vidím po naší návštěvě v Bagdádu. Musím říct, že ta návštěva mě opravdu ehm, na mě velice zapůsobila. Především irácký elit na mě velice zapůsobil. Já jsem pochopil, eh, že vášnivě eh, milují život a já si myslím, že to je něco, co může pomoci k dalšímu posunu a je to to... Mm, lidé v Iráku umírají, protože chtějí život, chtějí jít do práce a zvolí si to vědomě, chtějí, aby instituce vzkvětaly, chtějí chodit do školy, na univerzitu a každý den tedy vlastně je to pro ně riziko, je to pro ně výzva a e, zatím tedy tam chybí e, demokracie a vládne teror. A já si myslím tedy, že je zásadní, aby tam existovala rovnováha mezi e, těmi mo mocemi ve státě. A tudíž já bych chtěla, abyste nám řekli, jaký je váš názor o rozvoji situace, o vývoji situace v Iráku. Vy říkáte, že se blížíme okamžiku e, e, vlastně že mm, asi by mohly nastat nové volby, že by mohlo dojít eh, k, ke změnám a že ta nová vláda bude ochotná více zapojit všechny ty strany, eh, které se zúčastní voleb. A máte za to, že by bylo možné i eh, u, Eh, uzavřít tedy dohodu s Evropskou unii, protože vytvoří eh, se stabilnější vláda. Děkuji, pane Mauro. Pan Sala Franka koordinátor za EPP. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl zde přivítat pana eh, předsedu Eh, parlamentu Iráku a eh, jménem frakce chci říci, že ano, my jsme velice solidární eh, s tím, jak vy se snažíte skonsolidovat demokracii, demokratizovat a pacifikovat. Vítáme dobré zprávy, že je zde ten trend vrátit se k normálu, produkovat naftu a také, že i se snížila míra násilí, násilí i když pořád ještě je velké a se, je to Eh, týd- měsíčně asi 100 mrtvých a je třeba se na to eh, podívat, ale eh, z pohledu minulých let, kdy to bylo třeba 4 tisíce osob, takže já si myslím, že to je třeba uznat, vaše úsilí je třeba uznat. A pane předsedo, já mám dvě věci, které mi leží na srdci a hm, i kolega Stevenson o tom mluví. Za prvé je to otázka kompetencí a Eh, pravomoci pro dva ministry, ministry ministra obrany a vnitra, jejich, a jaké rozdělení těchto kompetencí, jak to vidíte vy. Já bych chtěl tedy také i přivítat eh, eh, členy vaší delegace, stručně jsem je přivítal při obědě. A potom, co nás také Eh, dost zneklidňuje, je ten tábor v Asrafu. Eh, náš parlament eh, přijal celou řadu rezolucí, vysoká představitelka také hovořila s vašimi orgány, kde vyjádřila, že nás to zneklidňuje, že se bojíme, aby nedošlo k té dramatické situaci, jako jsme to již zažili. A já mám konkrétnější otázky. Mm, mm, mm, týká se to dohody mezi Spojenými státy a vámi a týká se to Eh, stažení asi těch 40 tisíc eh, vojáků amerických, kteří tam ještě jsou, což by v podstatě mělo proběhnout do konce tohoto roku. A konkrétně bych chtěl vědět, zdali vy v tomto okamžiku jste schopni vůbec garantovat eh, bezpečnost letového mm, prostoru, zdali jste schopni dodávat energie, zajistit tedy dodávky energii, zdali jste ochotni, schopni tedy, pardon, chránit místa, odkud se e, distribuje ropa. A jak to vidíte s možným prodloužením přítomnosti amerických vojáků u vás na vašem území? Chcete, aby prodloužili pobyt, e, až skutečně nastane ta bezpečnost? A nebo si myslíte, že tyto dohody je třeba okamžitě provést? Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Sanafranco. A slovo má mm, paní Brepels. Eh, Děkuji, pane předsedo. A také já bych tady chtěla přivítat předsedu iráckého parlamentu a jsem velice ráda, že tady hovořil tak jednoznačně hovořil o tom, že Irák chce kráčet cestou míru a demokracie a chce proto podnikat také praktické kroky. Pan předseda tady upozornil na celou řadu problémů, které souvisí s potlačováním represí a tak dále. Já bych k tomu také měla několik otázek, především pokud jde o důležité záležitosti lidských práv v Iráku. Především eh, svoboda slova, svoboda tisku, to je velice důležité. A mě by tady zajímalo, jestli existují nějaká legislativní nebo jiná opatření, která by mohla zaručit eh, dodržování svobody slova a volné práce tisku. V některých eh, zprávách, například Human Rights Right Watch, eh, jsme Eh, si mohli přečíst, eh, že pokud chcete v Iráku působit jako novinář, tak to není vůbec jednoduchá věc. Velmi často je novinářům vyhrožováno, jsou ohrožováni. A to stejné platí potom také, mm, nebo něco podobného platí také, pokud jde o trest smrti. Eh, Irák tady má nejvíce trestů smrti. Jste na čtvrtém místě ve světovém žebříčku. A v roce 2004 bylo takto odsouzeno k smrti asi 300 lidí, poté co eh, smrt, eh, trest smrti byl opět eh, začat uplatňován. A také se uvádí, že je tisíce lidí, nebo asi tisíc lidí, kteří právě čekají na výkon tohoto trestu. Mohli byste k tomu něco říci? Jak to vypadá v Iráku s trestem smrti? Výbor pro lidská práva dnes ráno hovořil o Mezinárodním soudním dvoru a mě by zajímalo, jestli v této oblasti bylo také dosaženo určitých pokroků. Mám tím na mysli ratifikaci eh, římské dohody eh, k Mezinárodnímu soudnímu dvoru. A potom mám ještě otázku, která se dotýká situace žen v Iráku. Násilí na ženách je velikým problémem v Iráku. Domácí násilí, eh, zločiny ze cti, a to vše působí eh, že nám obrovské problémy, obchoduje se se ženami a, a ženy a dívky jsou také sexuálně zneužívány. Mohli byste, mohli byste se k tomu vyjádřit? Eh, mohli byste se vyjádřit k opatřením, které irácký parlament chce přijmout pro potírání těchto nešvarů? A možná byste se eh, také mohli, eh, mohl vyjádřit k městu eh, Mosul, třetímu největšímu městu. Si myslím, že toto město je velice důležité pro to, aby v zemi bylo bezpečí. Pokud se nemýlím, tak vy, pane předsedo, jste nedávno navrhnul, aby Mosul byl eh, poloautonomní sunickou oblastí v Iráku. Mohl byste se k tomu ještě blíže vyjádřit, jak si to přesně představujete? Děkuji paní Preples, a slovo má pan Atkins. Pane předsedo, eh, Pane předsedo, eh, já vás vítám a vaši delegaci také vím, že jak je těžké být poslancem v Británii a nemluvě o tom, co to je být poslancem v Iráku a já skutečně tady vám blahopřeji a Eh, k tomu, jak jste odvážní eh, a vy sám jste to zažil. Já mám tři věci. Za prvé, vy nevypadáte, že byste pozitivně eh, viděl věci. Doufám, že to tak úplně není, protože počet stran, které máte v parlamentu a rozdělení mezi nimi, nebo asi zrovna nevede k tomu, že byste měli jednotný nějaký přístup. Samozřejmě opozice vždycky je důležitou součástí parlamentní demokracie, ale zároveň pokud vy všichni eh, se tam tedy mezi sebou pořád bijete, tak asi to není zrovna dobrá cesta, jak tu zemi posunout vpřed. Takže můžete mi říci, jaký počet členů parlamentu podporuje vládní kroky a kteří jsou proti. Asi tak. Za druhé, pokud vůbec, tak co my tady v Evropském parlamentu můžeme vám udělat, abychom vám pomohli. My vás můžeme tady přivítat vždycky, můžeme eh, eh, vás pozbuzovat, ale je zde něco konkrétního, co bychom vám mohli udělat a pomoci, pro vás udělat a pomoci. A za třetí, to je velice blízké mému srdci. Já jsem před mnoha lety byl v různých částech středního východu. Válka e, e, v podstatě hodně poškodila tu civilizaci, na kterou jste tak hrdí a i tedy muzea a e, historické lokality a památky, všechny tak hrozně utrpěly. Můžete nám říct něco pozitivního, co se dělá, aby se ochránili, nějak renovovali, rekonstruovali, protože, jak vy říkáte, to je kolébka civilizace. Grazie, onore. Děkuji, pane Atkinsi, a slovo má pan Kelam. Grazie, prezidente. Děkuji, pane. Eh, pane předsedo, velice si ceníme vaší přítomnosti, vaší i vaší delegace. Už eh, několik kolegů nám tady řeklo, že za současných okolností irácký parlament je velice vybrujícím zdrojem aktivity na děje a demokracie. Zaprvé se chci zeptat, co očekáváte od EU? Myslím si, že máme obrovský potenciál pro politické a hospodářské vztahy a jak jste slyšel, od nás Evropská unie má celé jasně zájem na rozvoji těchto vztahů. Myslíte si, že zastoupení Evropské unie v Iráku je dostačující? Očekáváte nějaké konkrétní aktivity nebo iniciativy ze strany Evropské unie? A druhá věc, a tady bych rád eh, vyjádřil souhlas s kolegou Stevensonem a s ostatními. Je totiž strašně důležité, abyste v Iráku měli vládu národní jednoty, protože potřebujeme efektivního a spolehlivého partnera. Třetí se také týká situace v Šrafa. Já si myslím, že to opravdu bylo velice znepokojivé, k čemu tam došlo. A dovolte mi, abych řekl, to, jak se s těmito lidmi zacházelo a kolega Sala Franka už řekl, že Evropský parlament přijal několik eh, rezolucí žádajících o jejich bezpečnost. Je to vlastně eh, takovou zkouškou pro iráckou demokracii a právní stát. Proto doufáme, že se tato věc vyřeší uspokojivým způsobem a také, že bude eh, poskytnuta lékařská, lékařská péče těm, kdo byli eh, v těchto, při těchto útocích zraněni. Děkuji. Děkuji, pane Kelam. A slovo má pan Belder, který je předseda delegace s Izraelem a který je také autorem významné zprávy o Iránu. Eh, eh. Děkuji, pane předsedo. Začnu od konce. Pane předsedo parlamentu, chtěl bych vás přivítat mezi námi. Už jsme se osobně mohli setkat během oběda. A mě by zajímala ještě jedna věc. Týká se to vlivu Iránu na vaši zemi. Protože to je něco, co nám dělá veliké starosti. Jak to vypadá s vlivem Iránu na iráckou suverenitu? Dále jsem také slyšel, že to vedlo k některým politickým rozmíškám, tedy vliv Iránu. Mohli byste potvrdit, že vliv Iránu v tuto chvíli vede k ekonomickým eh, rivalitám, především pokud jde o Turecko, protože eh, teď eh, je tady vlastně taková situace jako v kleštích. Z jedné strany Irán a z, jedné, z druhé strany Turecko. A potom ještě jedna důležitá otázka. Tady v parlamentu jsme se také velice zamýšleli a znepokojovali uh, prekérní situací křesťanské menšiny v Iráku a také ostatních eh, náboženských menšin. Mě by zajímalo, co dělá váš parlament, co děláte vy pro to, abyste chránili menšiny a abyste zajistili, že tyto menšiny v Iráku také zůstanou, protože v uplynulých měsících mnozí experti hovořili o tom, eh, že křesťanská menšina tady nemá žádnou budoucnost a to platí i pro ostatní náboženské menšiny. Děkuji, pane Beltr. A tím jsme skončili rozpravu a nyní máte slovo, pane předsedo. Děkuji za tuto příležitost, abych se pokusil odpovědět na položené otázky. Já jsem si poznamenal otázky, které tady byly položeny. Pan Stevenson v podstatě hovoří o národní jednotě. Ptá se na eh, vládu národní jednoty a na nominaci eh, klíčových ministrů pro obranu, bezpečnost a vnitro. Národní parlament byl vytvořen na základě i politickými stranami všech, eh, které vyhrály. A tomu se říká dohoda s Arbilu. A tato dohoda s Arbilu eh, má i klauzuly o reformě eh, v výkonné soudnické, tedy aby bylo správné rozdělení pravomocí v zemi. A také nastavuje určitou rovnováhu v důsledku voleb. Část této dohody už byla realizována, ale ne úplně. A s tím souhlasím, i když jsou různé názory na dohodu s Arbilu. Je tady určité spoždění, velmi významné spoždění zejména eh, při obsazování těchto klíčových ministerských postů, hlavně ministra pro bezpečnost. My jsme z toho všichni velmi zklamáni, protože doba je těžká, ale před třemi dny se konala schůzka, na které bylo dohodnuto, že dohoda s Arbilu bude uskutečněna do dvou týdnů byl vytvořen ad hoc výbor, který má všechna ustanovení dohody projednat a dá také doporučení, jak se vymanit z krize. Doufám tedy, že během příštích 14 dnů tato tři klíčová ministerstva budou obsazena a že tím bude realizována další část dohody a budeme se jasně ubírat podle cestovní mapy. Ano, je to opravdu zkouška irácké demokracie a také iráckého parlamentu a jeho opravdové vůle a doufejme, že to bude úspěšné. Samozřejmě, že existují problémy, názorové rozdíly a my si, ale myslíme, že je tady jistá naděje, protože existuje přání v nejbližších dnech toto překonat. Co se týče eh, tábora v Ašrafu a události, k níž tam došlo. Je to starý tábor v Iráku a vznikly problémy mezi ním a iráckou vládou. Parlament je proti jakémukoliv násilí na uprchlících v Iráku. Zároveň ovšem je třeba zajistit respektování iráckých zákonů. Já vím, že eh, došlo k zabíjení v tomto táboru a pracuje teď eh, komise, která zjišťuje, k čemu tam opravdu došlo pro parlam, irácký parlament by bylo ideální, kdyby se našla třetí země, která by byla ochotná eh, uprchlíky z tohoto tábora přijmout. Doufáme, že se tak stane brzo a neměli bychom to odkládat. Je to humanitární situace a potřebujeme pomoc ode všech. A mělo by se to udělat co nejrychleji, aby oni se mohli přesídlit mimo Irák. Pokud by Irák pardon, Evropa byla ochotná je přijmout. To je zcela logické řešení této trnité otázky. Spojené státy hovoří i o možnosti, aby se přesídlili jinam v Iráku, ale to je zase něco, co politické síly odmítají. My podporujeme, aby se přesídlili mimo Irák do třetí země. O to nám jde, to se snažíme podpořit. Doufáme, že eh, dojde k upevnění lidských práv Iráku. tady došlo k špatnému zacházení s těmito uprchlíky a rozhodně se z toho litujeme a snažíme se to napravit. Evropská unie je velice důležitou pro Irák a zase Irák je důležitá země, protože má obrovská bohatství a opravdu by mohla sehrávat velmi významnou úlohu na Středním východě. Proto si myslím, že je v zájmu Evropy spolupracovat úzce s Irákem. My jsme v období přechodu a potřebujeme vaši pomoc pomoc, aby se situace eh, skonsolidovala, aby bylo možné podporovat demokracii a lidská práva. To pro nás není nic lehkého, protože jsme v období přechodu od autokratické vlády k demokratické vládě. Proto mm, musí nám být dána příležitost, abychom mohli upevnit základy a abychom mohli také um, více um, eh, osvět, eh, provádět osvětu mezi lidmi ohledně demokratických hodnot, protože oni byli příliš dlouho eh, pod vystavení tlaku a násilí a proto nejprve oni sami si musí ujasnit, že neexistují jenom ty staré hodnoty, které byly spojeny s násilím, že tady mohou být úplně jiné, ale to si musí uvědomit a musí upevňovat partnerství v zájmu rekonstrukce Iráku. Potřebujeme investice do naší země, protože rekonstrukce je velice důležitá, nejdůležitější pro Irák a budou z toho mít prospěch všechny zúčastněné strany, včetně vás. Pan Mario Moro. vyjadřoval určité obavy ohledně e, interního vývoje v Iráku. Já jsem řekl, že situace opravdu zavdává podmět velkým obávám e, ohledně toho, co se může stát v blízké budoucnosti, ale doufám, že se nám podaří aktivovat národní partnerství a plně uskutečnit dohodu s Arbilo. Budou jmenováni ministři, takže pak světu ukážeme pěkný obrázek, že opravdu je tady vůle, abychom se stali aktivní součástí mezinárodního společenství. Samozřejmě, že jsou tady i velké problémy, bude třeba se hodně snažit a Evropský parlament opravdu chce upevňovat pilíře demokracie a aktivně je využívat. Pan Sala Franka také hovořil o násilí a také o energiích, za, o mm, těžbě ropy. Jak víte, e, zásoby ropy dělají 15 na světě a my chceme zvyšovat v nejbližší době těžbu. Mohli bychom těžit až 6 milionů barelů denně na základě cestovní mapy a doufáme, že budeme schopni těžit i víc. Potřebujeme partnery, abychom mohli využívat eh, tyto energetické zdroje ropy a plynu. A samozřejmě, že bychom rádi dodávali i do Evropy naši ropu a plyn prostřednictvím mezinárodních eh, podniků, které společnosti, které eh, těží ropné vrty a doufáme, že Irák bude schopen v nejbližších letech uspokojovat 50 vašich potřeb. Pan Mario také se zmínil o současné situaci. Konečným cílem je partnerství, je třeba eh, aktivně jednat, protože nemůžeme vůbec o tom pochybovat je třeba samozřejmě upevnit vládu národní jednoty, protože pokud by tato snaha sehnala, selhala, pak by se eh, um, otevřely dveře pro nové volby, museli bychom zjistit od lidí, co si přejí. Doufáme, že toto partnerství bude úspěšné, abychom se nemuseli uchalovat k jiným prostředkům a doufám, že se nám podaří eh, plně realizovat dohodu s Arbil. A nyní ohledně dohody o bezpečnosti s Američany. Ano, eh, je, dohoda vyprší v roce 2011 a tam se hovoří o tom, že 50 tisíc příslušníků armády zůstane v Iráku a při, bude to v koordinaci s iráckou vládou. E, teď se reviduje situace přítomnosti amerických vojáků, mají to v rukou vojenskí experti, štáb a e, premiér je mezi těmi, kdo to samozřejmě posledu rozhodnou. Čekáme na zprávu, e, kterou dostane irácký parlament abychom mohli lépe osvětlit potřeby, abychom si mohli osvětlit potřeby, do jaké míry ty vojáky potřebujeme, aby v Iráku ještě zůstali. A to hodnocení se bude dělat eh, s ohledem na trvající hrozby. Budeme tedy projednávat zprávu, která bude přeložena Iráku, parlament ji bude pečlivě zkoumat a mm, Eh, mluvím tady o politických blocích, které jsou součástí vlády. Proto budeme se opírat o technické vyhodnocení další přítomnosti vojáků, zda je třeba nebo ne. A doufám, že budeme s vládou pracovat tak, abychom se mohli spolehat sami na sebe, abychom byli autonomnější, ale zatím musíme se spolehat i na přátele, abychom mm, zajistili eh, naši suverenitu. A doufám, že v dalších dvou měsících se ta situace vyřeší a v nadcházejících několika týdnech snad už bude zpráva premiéra, bude zveřejněna a budeme tedy vědět i, jak on o tom smýšlí, o této velice choulostivé záležitosti. Paní Brlia zmiňovala lidská práva a svobodu projevu a svobodu eh, vyjadřování názoru. Eh, irácká ústava stanoví, zakotvuje volnost vyznání, svobodu slova. A to je třeba tedy realizovat. Samozřejmě, že situace není že nic ideálního. Dochází i k násilím a nerespektování těchto hodnot. Eh, násilí je opravdu eh, poměrně značné v některých částech našich zemí. Dochází i ke špatnému zacházení s vězni, se zajatci, což je samozřejmě porušování mezinárodních smluv. Ale my, Evropská, irácká eh, vláda, se snažíme dodržovat tyto dohody vytváři, je, vytváříme komisi, Iráckou komisi pro lidská práva. Budeme jmenovat komisaře, kteří budou zajišťovat dohled a monitorování lidských práv v Iráku Chceme tedy řešit situaci nesprávného zacházení a doufáme, že tedy členové této komise budou jmenováni. Ta komise by měla mm, pracovat maximálně neutrálně a objektivně a až bude tato komise vytvořena, budou jmenováni její členové, zahájí svoji práci. Opravdu dochází ke značnému násilí, které podněcují určité síly ale irácký lid se staví proti tomu a chce, aby byla dodržována ústava. A já doufám, že v blízké budoucnosti tato eh, Komise pro lidská práva bude vytvořena. Svoboda tisku, to je velice důležité. Máme zákon, který zakotvuje svobodu médií. Respektive ten zákon se momentálně projednává a bude se dále projednávat. A pak tedy bude přijat a vstoupí v platnost zákon, který zajistí svobodu slova, tak aby novináři byli ochráněni, aby měli zajištěnou ochranu. Jak říkám, tento nový zákon se momentálně projednává a to i e, ve spolupráci s nevládními organizacemi, asociací novinářů a tak dále. Už se uskutečnila celá řada slyšení, aby to byl dobrý zákon a aby také byl plně uh, realizován ohledně trestu smrti. Takový zákon opravdu v Iráku máme. A máme právní rámec, který stanoví eh, trest smrti, ale ten může být eh, vykonán teprve poté, když proběhne řízení před první, druhou instancí, u druhého u nejvyššího odvolacího a pak vůbec nejvyššího soudu a teprve, když eh, věc projde všemi těmito instancemi, tak teprve poté se Eh, vyžádá souhlas od prezidenta s eh, uplatněním trestu smrti. Terorismus, jak víte, si už vyžádal smrt tisíců nevinných občanů. Dochází eh, k vraždám a proto musíme mít nějaký prostředek, který by odradil zločince, aby byla společnost ochráněna před těmito nelítostnými teroristy. Vláda se neuchyluje k trestnému, eh, k trestu smrti hned, až teprve poté, kdy byly vyčerpány všechny prostředky. Když proběhla všechna řízení, tak teprve pak se uchylujeme k trestu smrti. Prezident mi řekl, že on nepodepisuje dekret, o trestu smrti, že tím pověřil svého náměstka, který buď potvrdí nebo nepotvrdí e, trest smrti. Řeší se to tedy případ od případu. Tam, kde došlo ke skutečně zvěrstvu, e, velkému teroristickému útoku, a teprve, když eh, se posoudí všechny aspekty, pak se rozhodne, zda bude proveden trest smrti. Doufám, že v budoucnosti to bude vypadat zářivěji, co se týče práv žen a jejich zmocnění. Irácká ústava zakotvuje práva žen v Iráku a ženy e, i Eh, mají kvotu účasti i 25 eh, eh, mm, členů našeho parlamentu jsou ženy a kvóty jsou respektovány. To znamená, mají stejná práva jako muži. A toto se vztahuje tedy na další vládní rezorty, 25% 25% tedy je pro ženy, to je kvóta. Vím, že to není ideální situace, ale u nás je hluboce e, zakořeněn e, takový e, názor, že ženy nemají mít tato práva, takže my se snažíme tyto trendy překonat i ústavou, ale upřímně se snažíme podporovat práva žen a teď děláme takovou osvětu u lidí, že je třeba, aby ženy měly stejné příležitosti se zapojovat do politiky a že by měly být aktivnější ve společnosti a v žádném případě nelze jim upírat práva, ale víme, že ještě chybí dobrá implementace. Nyní ani nám se to nelíbí v naší vládě a doufáme, že se to v příštím období zlepší. Teď, pokud jde o otázku o e, krajích e, e, Mosul. Mosul je, má tedy poloautonomní statut, je tam sunnická komunita, která tam žije. A my se snažíme tedy <clears throat> teď decentralizovat a e, e, už završit e, to územní uspořádání státu. Guvernéři tedy v těch oblastech, regionech mají hodně pravomocí, ale tito eh, guvernéři ale eh, mají pocit, že eh, nemohou již plnit svoji funkci, protože jsou jim mm, výsady a pravomoci odnímány a mm, převáděny zpět do centra, takže my se snažíme teď znovu tedy mm, decentralizovat pravomoce. Já neříkám, že a Eh, já jsem tedy proto, abychom dali autonomii všem tedy těm územním samozprávným celkům, aby to reflektovalo různorodost naší populace. Mm, neexistuje ani jeden region eh, v Iráku, který by ale měl jenom eh, populaci jednoho etnika, jednoho vyznání, je to vždycky promíchané a to je třeba mít na paměti. Já nejsem proto, abychom vytvořili územně správní celky podle etnického složení obyvatel či podobně. A nyní pan Taskins říká, že já eh, nezním optimisticky. To je pravda, mně se nelíbí stávající situace v Iráku a doufám, jako Eh, jakýkoliv eh, tedy míru milovný Iráčan, tak já eh, věřím v úspěch a v demokracii a v konsensus všech vrstev v Iráku, ale bohužel zatím se nám to nepodařilo. Zatím mm, samozřejmě jsme v takové přechodné fázi od despotického režimu směrem k demokracii a mm, v zásadě na cestě je hodně překážek, které musíme ještě překonat. Já nejsem spokojen, ale jsem optimista ohledně budoucnosti irácké společnosti. Irácký parlament eh, obsahuje tři, různé bloky, jsou tam tři hlavní bloky a potom jsou tam ještě menší a všechny ty hlavní politické bloky jsou ve vládě a samozřejmě jsou tam problémy mezi těmito hlavními bloky a mm, proto zatím tedy ta dohoda ještě nebyla implementována a nebyla ani ještě uvedena v praxi. Některé ty politické bloky mají pocit, že byly e, odsunuty na druhou kolej a jiné ty politické skupiny nebo bloky mají pocit, že ano, že se to dobře provádí, implementuje a my jsme všichni eh, přesvědčeni, že je třeba tu dohodu implementovat ve své celistvosti. A my, Iráčané, eh, my eh, se těšíme na spolupráci s našimi Eh, eh, partnery v Evropské unii, tak aby nám pomohli skonsolidovat demokracii, ekonomiku, lidská práva a i bezpečnost. Eh, tady je celá řada oblastí pro naší spolupráci a Iráčané si velice cení našich přátel v Evropě. Těšíme se, že nastolíme skutečné přátelství zde hovořím za celý irácký národ. A irácký národ eh, eh, na vás apelují, abyste hráli důležitou úlohu při rekonstrukci Iráku, samozřejmě s tím, že budete respektovat eh, suverenitu iráckého lidu. A teď ty památky, umělecká díla, ano, jsou ohrožena. Zahraniční síly také i mm, zničili hodně památek u nás. Bohužel mm, těmi svými eh, vojenskými prostředky hodně i tanky bombardovali třeba památky, anebo je ty tanky e, ničili tím, že je pře, přes přejížděli a to je já, mě to skutečně eh, děsí, eh, eh, jaký je stav památek a vykradli nám muzea. A, mm, máme, tedy Ministerstvo pro cestovní ruch mm, přijalo takový projekt, že mm, bude rekonstruovat památky a umělecká díla, restaurovat je a tady asi budeme potřebovat pomoc mezinárodního společenství, abychom opět mohli dát místo našim památkám, které si zaslouží. Já doufám, že jsem odpověděl na otázky a připomínky na mou adresu a teď ještě pokud jde o zastoupení. Zde jeden z kolegů to také zmínil zastoupení Iráku se buduje. Irák eh, samozřejmě se snaží přes zastoupení vytvořit eh, vztahy s různými zeměmi a mm, musíme ty vztahy podporovat tak, abychom eh, Eh, jasně prosazovali věci, které jsou ve společném zájmu, ale určitě tento pozitivní trend bude pokračovat i do budoucna. Děkuji. A nyní menšiny. Menšiny v Iráku, ty trpěly. Eh, kvůli problémům s jejich vyznáním a mm, tisíce Iráčanů za to zaplatila svým životem. Menšiny byly cílem ataků jako ostatní skupiny obyvatel, ale menšiny, ano, menšiny byly persekuovány eh, již eh, se situace zlepšila kvůli mezinárodním Eh, kontaktům a irácký parlament eh, se snaží i garantovat eh, bezpečnost křesťanům, aby zůstali v Iráku a ne, aby se někam vysídlili, protože naše země je složená z různých vrstev, s různým náboženským vyznáním kostely budeme eh, chránit, nám jde o integraci všech menšin, <clears throat> aby se mohli zapojovat eh, do všech oblastí života. Již i, eh, máme i ministry, kteří jsou z křesťanské menšiny a mm, křesťané Eh, jsou vystaveni hrozné situaci, takže potřebují podporu našeho parlamentu, naší vlády, vašeho parlamentu. Neměli bychom eh, upřednostňovat cestu vysídlení křesťanů a odstěhovat je do země původu, to ne. Já myslím, že to vystěhování to je trend, eh, který je mimo diskuzi. My s vaší pomocí bychom měli zajistit, aby křesťané zůstali v Iráku a měli bychom jim poskytnout nějaké minimální podmínky, eh, které eh, eh, by se jim líbily, pracovní příležitosti a tak dále a aby měli dobré vztahy s okolím s dalšími vyznáními a to je třeba skonsolidovat do budoucna to je velice citlivé téma, o kterém se diskutuje a již jsme i předložili doporučení a dohodli jsme se, že i eh, mezi křesťany vytvoříme takovou milici nebo takové vojenské složky, které je budou chránit a mm, budeme i vytvořili jsme takový fond na kompenzaci těch křesťanů, kteří Eh, mm, utrpěli újmu majetkovou a podobně, takže jim pomáháme renovovat jejich domy tak, aby tito lidé, kteří, eh, ti křesťané, kteří opět se vrátí tedy do těch svých lokalit, tak aby tam mohli žít. Vytvořili jsme i eh, výbor ad hoc, i tam máme kolegu, který zastupuje křesťany a ten ad hoc výbor dbá na to, aby ta doporučení byla implementována a vláda se tím zabývá musíme spolupracovat tak, aby eh, ti vysídlení křesťané se vrátili do Iráku. Eh, vysídlení eh, mm, křesťanů od nás, to je hamba, to je hanebný mm, zločin a my musíme vytvořit všechny podmínky, aby se mohli vrátit a znovu žít ve své domovině. Děkuji, pane předsedo. To byla velice důlež, už, užitečná schůzka, otevřené jednání, každý se mohl svobodně vyjadřovat a já myslím, že to je pouze první ze série schůzek, buď zde nebo u vás a e, určitě ještě se budete setkávat se členy našeho parlamentu. Děkuji ještě jednou, že jste přijel a mm, i Eh, eh, si myslíme, že to, že eh, jste tady strávil určitou dobu v Bruselu, že to bylo užitečné. Bylo mi řečeno také, že asi moje slova nebyla dobře přeložena, když jsem Eh, zde, eh, zde představoval kolegu Beldera, který je eh, nizozemec a ne tedy ne, ne Izraelec. Já, on je pouze předseda delegace pro Izrael, a, takže tak jsem ho představovala a také a on je tedy autorem té zprávy o vztazích mezi EU a Iránem, takže Eh, proto eh, tady byla ta otázka o vlivu Iránu na Irák eh, a vy jste na to pouze částečně odpověděl, takže samozřejmě vy nám tady nemůžete povyprávět úplně všechno. Děkuji ještě jednou, že jste přišel a jménem všech vám chci poděkovat ještě jednou.